ready to... Eh, dobré odpoledne. Tlumočníci s politováním oznamují, eh, pan předseda eh, nyní přečte dopis od tlumočníků kde se říká, že tlumočníci s politováním oznamují, že vzhledem k pracovně právnímu sporu eh, s vedením Evropského parlamentu o nově nařízené pracovní podmínky eh, eh, vstupují do stavkové pohotovosti, je ohrožena kvalita služeb pro poslance i občany. V důsledku tohoto sporu vám s politováním oznamují, že tlumočení bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu v 6 hodin. Tady tedy sdělení tlumočníků. A teď eh, k dnešnímu pořadu eh, v jednání. Máme před sebou eh, velice zajímavé studie. Vítejte všichni přítomní a také všichni diváci po internetu. Dnes se budeme věnovat semináři o zdanění kryptoměnám a Mm, vyslechneme si dvě eh, studie k eh, digitalizaci výzvám a eh, ta druhá bude ke kryptoměnám. Ta první studie je studie profesora R. Hubena z Univerzity v Antwerpách, která se zaměřuje na právní kontext virtuálních měn a blockchainu a sleduje důsledky pro finanční zločin, praní špinavých peněz a daňové úniky a tak to i v kontextu eh, stávající evropské eh, legislativy. <clears throat> Zdůrazňuje eh, v prvky mm, v rámci toho hlavního cíle regulátorů, kterým to je vytvořit dlouhodobou stabilitu, kterou zajišťují stávající politiky a vyloučit podvodné v kroky a v praktiky v oblasti finančního zločinu pro špinavých peněz a daňových úniků. Na druhou stranu v zdanění v digitální ekonomice se stalo problémem naléhavé důležitosti politické i ekonomické, protože na národní, evropské i globální úrovni stávající daňový rámec nezapadá do moderní realitě. Paní Hadževa z dialogu pro Evropu Eh, pohovoří o eh, eh, studii, kterou připravila pro výbor TAX 2 v roce 2016. Profesor J. Villa eh, z Oxfordské univerzity potom pohovoří o možných eh, přínosech a výzvách a rizicích spojených s potenciálním narušením daňového systému v souvislosti s mezinárodním vývojem a opatřeními eh, v této oblasti. Seminář uzavřeme otázkou zdanění v rámci evropského semestru. Pan Valer Mortelier ředitel v Evropské komisi ehm, bude mít prezentaci k tomu, jak zdanění a zejména boj proti agresivnímu daňovému plánování se řeší v rámci evropského semestru. Navzdory e, učněmu pokroku je třeba zásadně, e, nebo zásadní e, přehled daňových pravidel a příslušných ekonomických ukazatelů ukazuje, že daňový systém řady členských států je i nadále zneužíván a využíván nadárodními firmami k agresivnímu daňovému plánování. Takže teď Vítám profesora Hojbena z eh, Antarské univerzity. Pane eh, profesore, dostáváte slovo asi na 15 eh, minut a potom dáme slovo poslancům. Máte slovo, pane profesore. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem za to, že jste dnes přišli abychom eh, si popovídali o eh, zjištěních eh, našeho výsledku k kryptoměnám blockchainu o právním kontextu a v důsledku pro praní špinavých peněz a daňové úniky. Stále více regulatorů se obává test toho, že pachatelé trestné činnosti používají kryptoměny k Eh, praní špinavých peněz, daňovým únikům a financování terorismu. Ten problém je eh, významný, není známý eh, přímo rozměr, ale jsou odhady, že to je přes 7 miliard dolarů ročně na celém světě. My se zaměřujeme na širší rámec, zaměřujeme se na to, jak se kryptoměny dají použít k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Alexander Snipes, který je můj výzkumným asistentem, vám popíše náš e, výzkum a já potom e, rozpracuji ty klíčové e, výsledky. Děkuji, pane profesore. My jsme se zaměřili na trh s kryptoměnami a snažili jsme se odpovědět na tři hlavní otázky. Za prvé, co to je blockchain a kryptoměny. Za druhé, kdo jsou klíčoví hráči v oblasti kryptoměn. A, třetí otázka byla, vedle eh, známé kryptoměny eh, eh, Bitcoinu, které kryptoměny mají největší tržní kapitalizaci a jak fungují. Čili my jsme posuzovali evropský, evropský finanční rámec, nebo právní rámec pro tedy daňové eh, v, v úniky a praní špinavých peněz, a to i v eh, souvislosti s nadcházející eh, revizí směrnice proti praní špinavých peněz. A na základě naší analýzy trhu s kryptoměnami jsme potom posoudili adekvátnost regulačního evropského rámce pro boj s daňovými úniky, praním špinavých peněz a mm, financování terorismu a to na základě řady dílčích otázek. Za prvé jsme se tedy zabývali otázkou eh, definice virtuálních měn, tak jak je v páté revizi směrnice o praní špinavých peněz. Eh, jestli ta definice je eh, dostatečná, jestli stačí eh, eh, zahrnout jenom poskytovatele eh, správce peněženek, co by povinné předměty v rámci, pardon, povinné subjekty v rámci páté směrnice, jestli tato směrnice umožňuje aby bylo dostatek uživatelů kryptoměn tedy zveřejněno a mm, jestli eh, v nařízení o eh, převodech eh, v hotovosti by se dalo také rozšířit na transakce s kryptoměnami. Dále jsme se zabývali tím, jestli je vhodné zavést licenční požadavky na kryptoměny a jestli by nebylo, nedávalo smysl zakázat úplně některé aspekty, které souvisejí s některými kryptoměnami a v neposlední eh, řadě jsme se zabývali tím, jestli na evropské úrovni eh, je vhodné eh, řešit otázku praní špinavých peněz, financování terorismu a daňových úniků prostřednictvím transakcí v kryptoměnách. Také jsme se zabývali tím, jak se postavit k blockchainu v souvislosti s těmito třemi trestnými činy. Jak jsme to tady eh, pojali? My jsme provedli eh, svoji analýzu eh, mm, přeskumem pramenů, to znamená, že jsme zkoumali dokumenty politické, legislativní a právní a další doktriny a celou řadu internetových zdrojů ke kryptoměnám, včetně Eh, webových eh, stránek těch kryptoměn a kryptoaktérů. Profesor Heuben vám teď eh, ukáže, jaké máme mm, hlavní výsledky. Je to úžasný svět, svět kryptoměn a blockchainu. Bylo to opravdu skvělý výzkum. Jaké jsme tedy dosáhli, jaké máme závěry? Ta hlavní otázka je anonymita, která souvisí s kryptoměnami. Tato anonymita Tou myslím eh, spojování uživatele eh, eh, kryptoměny s totožností uživatele. A to se dělá velice obtížně. Anonymita se může lišit od úplné anonymity k pseudoanonymitě. To znamená, že pokud se hodně snažíte, tak můžete odholit, kdo je uživatelem, ale není to tak snadné. Bitcoin je pseudoanonymní, ale jsou jiné měny, které jsou ehm, zcela anonymní, jako Dash Tohle eh, zabraňuje eh, řádnému eh, sledování kryptoměn a umožňuje to, aby stínové transakce se odehrávaly mimo regulační dohled a kriminálním organizacím to umožňuje k získávání čisté hotovosti, protože mohou tyto měny měnit v ehm, mm, mimo dohled úřadu. Také je tady velký problém, pokud je o daňové eh, úniky. Abyste mohli něco zdanit, tak daňová zpráva musí eh, vědět, že nějaká transakce proběhla. A pokud je tady anonymita, tak se to eh, velice těžko zjišťuje. To je tedy klíčová otázka. Stávající evropský právní rámec vůbec nepostihuje tuto otázku. Nejsou vůbec žádná pravidla, která by odhalovala anonymitu související s kryptoměnami. Nicméně časy se mění. Alexander hovořil o v AMLD 5, to je tedy pátá revize směrnice o praní špinavých peněz, která je v poslední fázi před přijetím. Mm, no, a tam jsou některá ustanovení o kryptoměnách, kde se hovoří se tam o virtuálních měnách, ale je to to tež. Definice virtuálních měn je tam obsažena a Hovoří se o výměných službách a o poskytovatelích tedy úschovy těchto měn, aby, že musí e, hlásit povinné transakce. A tady to souvisí s daňovým úniky. Informace, které se získají, můžou pomoci e, daňovým úřadům k boji s daňovými e, úniky. Takže na jednu stranu jsou praní špinavých peněz a financování terorismu a na druhou stranu je tady, eh, jsou tady daňové úniky. Eh, takže eh, jakmile tohle zjistíte, jakmile odhalíte tu anonymitu, tak všichni, kdo se tím zabývají, všechny pořádkové orgány mohou pokračovat ve své činnosti. Potom otázkou je, jestli ta definice v AMLD 5 stačí k boji s financování terorismu a dalšími prostřednictvím eh, kryptoměn? A, odpověď je naštěstí ano. Je to dobrá definice, ale eh, kryptoměny jsou eh, rychle, pohyblivým, rychle se pohybujícím cílem. Proto je dobré zaměřit se na konkrétní případy kryptoměn, abychom zjistili, jestli ta definice bude dostatečná, tak aby opravdu pokrývala to, co se na trhu děje. Další věc, eh, další klíčové zjištění. Pokud se podíváme na ty eh, klíčové eh, hráče na trhu s kryptoměnami, tak vidíme, že řada z nich není pokryta pátou revizí AMLD. Pokrytí těchto slepých míst je nezbytné. Ty příklady jsou četné. Jsou to čisté kryptoměnové burzy, to znamená, že tam můžete vyměnit Bitcoin za Ether. Obchodní platformy, eh, které propojují lidi, kteří chtějí obchodovat eh, navzájem. Mm, mm, potom eh, jsou to poskytovatele peněženek hardwareových i softwarových. Jenom, ti úschovny, jenom ty úschovny peněženky jsou pokryté. Takže mm, to by mohlo mít eh, zásadní negativní dopad na eh, boj s praním špinavých peněz a financování terorismu a daňovými úniky. Dávám jenom jeden příklad. Drogový dealer eh, poš, prodá Eh, drogy za peníze. Eh, tyto hotové peníze eh, vymění za bitcoin přes obchodní platformu. Získané bitcoiny drží přes peněženku, kterou si stáhnul online. Softwarovou peněženku. A následně vymění své bitcoiny za etery na čisté kryptoměnové burze. To se může stát. A potom ten ether, který si koupil, se prodá kupci přes nějakou obchodní platformu takže začnete s hotovostí a na konci máte také hotovost. A to se všechno stalo eh, úplně mimo eh, eh, v rámec zrevidované páté směrnice o praní špinových peněz, takže úplně ve tmě pro daňové orgány i v policii. Další věc. Pokud jde o odhalení anonymity uživatelů obecně, a to myslím zcela mimo kontext těch uh, a mm, eh, v úschoven peněženek, tak mimo tento kontext uživatelé můžou být i nadále anonymní a nepřijímají se žádné kroky. Jsme, svět proti ním. Jsme svědky toho, že v AMLD 5 je závazek, že komise ve svém příštím eh, posouzení nadnárodních rizik eh, zváží systém dobrovolné eh, registrace uživatelů. A máme ten pocit, že tento přístup není příliš přesvědčivý, pokud zákonodárce opravdu chce odhalovit, odhalovat anonymitu nebo odstraňovat anonymitu uživatelů kryptoměn, aby zefektivnil boj s praním špinavých peněz, financováním terorismu a daňovými úniky. A jsme si jistí, že Eh, povinná registrace, eh, kterou eh, jako i jednu variantu navrhlo posouzení dopadu a předem dané datum by bylo lepším přístupem, protože díky tomu by se více uživatelů dostalo v mimo tuto. Samozřejmě bylo by to větším zásahem. Vzhledem k přiměřenosti by ta povinná registrace mm, mohla být od určitého prahu významnosti, abyste viděli jenom to, co chcete vidět. Protože a možná, že to je eh, eh, příliš přímo řečeno, pokud eh, zavedete dobrovolnou registraci, tak by to bylo, jako kdybyste požádali zloděje, aby kradl aby teda potom, co něco ukradne, se šel udat na policii dobrovolně. To se prostě nestane. Takže lidé, kteří budete chtít dostat, se vám nikdy nezaregistrují. To je tedy značná kritika. Další zjištění. Z některých důvodů, jak už Alexander tady říkal, bychom měli uvažovat o zákazu, kromě uživatele, eh, kromě eh, registrace uživatelů. Je řada eh, věcí, mm, jako Modedo a Dash, které jsou zcela anonymní, které opravdu nedokáží, kde uživatele opravdu nelze dohledat. A otázkou je, proč je taková anonymita skutečně eh, eh, nezbytná. Nenahrává to příliš pachatelům činnosti. Každopádně takový zákaz by se měl eh, zabývat, zaměřovat na konkrétní aspekty, aby neměl být obecný. Tak, aby se byl opravdu jenom prevencí toho nezákonného využití kryptoměn. Evropská unie, to je ten další bod, je vhodnou úrovní pro řešení mm, těchto otázek, ale ještě vhodnější je mezinárodní úroveň, protože eh, kryptoměny eh, nejsou omezené jenom na evropské hranice. Například eh, všechny ty mince se tisknou někde jinde, ne, a těží někde jinde, ne v Evropě, ale zejména v Číně. Proto je nezbytná mezinárodní spolupráce, abychom úspěšně zavedli a vynucovali pravidla a boje s praním špinavých peněz a financování terorismu a proti daňovým únikům. Asi eh, si všimnete, že já tady pořád hovořím o kryptoměnách, i když my jsme tady hovořili o kryptoměnách a, a blockchainu. A k tomu se ještě dostanu. Blockchain je technologie, na eh, níž funguje eh, celá řada kryptoměn ale jsou tady také jiné aplikace v eh, bankovním sektoru jejím. Je to o odstraňování prostředníka. Není to eh, nic vnitřně spojeného s kryptoměnami, je to něco mnohem širšího a určitě to není vytvořeno na to, aby se eh, prali peníze nebo usnadňovalo se financování terorismu nebo daňové úniky. Má to celou řadu použití v řádné ekonomici. To znamená, že boj s praním špinavých peněz, eh, financováním terorismu a údajnými úniky by se neměl zaměřovat na blockchain, protože to je technologie, ale na eh, eh, nezákonné používání kryptoměn. Já vám děkuji a těšíme se na diskusi a na vaše otázky. A myslím, že pořád mi ještě zbylo 15 vteřin, které nevyužiju. Thank you so much. Very, very interesting. děkuji, to bylo opravdu zajímavé. Těšíme se na diskuzi, to jsou opravdu super zajímavá zjištění. Budeme postupovat opatrně, ale určitě eh, máme před sebou hodně kroků, které musíme podniknout. Teď máme prostor na diskuzi. Takže vždycky máme eh, otázku na minutu a vy potom budete mít prostor odpovědět. Celé to bude mít vždycky pětiminutové kolečko a ehm, příslušný poslanec potom ještě může zase v rámci toho jednoho kolečka položit doplňující otázky. Většinou začínáme s pravodaji. Spoluspravodaj za RPP tady není, takže já jsem ten druhý spoluspravodaj. Já tedy položím první otázku. Ještě jednou mnohokrát děkuji za tu zajímavou studiu. Studii několikrát jste eh, zmínil, profesore Hubené, že eh, eh, možnost zákazů různých postupů u těch kryptoměn a různých rysů kryptoměn, které umožňují anonymitu, zejména tedy tato možnost existuje. A Evropa je tedy dostatečně velký trh regulační trh, aby efektivně řešil tyto otázky. Takže pokud na evropské úrovni se rozhodneme přijmout standardy pro kryptoměny, myslíte si, že bychom tedy mohli efektivně podpořit ty měny, které budou dodržovat některé standardy? A za druhé, Potom by to bylo samozřejmě také zjednodušší, zjednodušší pro eh, vymáhání a eh, orgány trestním řízení. A Regulování těchto kryptoměn by mělo probíhat ideálně na globální úrovni, třeba ve G20, ale jste si tedy vědom toho, že by něco takového už se chystalo na G20? A pokud by Evropa předložila zásadní nová pravidla v této oblasti, Myslíte si, že by to tedy vedlo k tomu, že by to nějak přinutilo eh, G20 k jednání? Děkuji. Začnu od konce. Ano, i my zastáváme globální přístup. V tuto chvíli je potřeba ještě mnohé udělat. Máme třeba Egmont Group, která eh, vlastně propojuje finanční spravodajské jednotky eh, nebo služby, pak máme FATF, kde vlastně se také diskutuje o těchto věcech, takže určitě uh, už se o to zajímají, ale vlastně co se tedy týče regulačního pohledu, můžeme udělat více. Evropská unie by určitě mohla se ujmout vedení v tomto procesu. Evropská unie už v tuto chvíli je první, kdo tedy eh, podniká jakýsi první krok eh, tím eh, tou revizí směrnice proti praní špinavých peněz. No to je skvělé, ale zároveň říkáme, že ten trh se rychle vyvíjí a měli byste mu věnovat důslednou pozornost, protože už v tuto chvíli je toho příliš málo, co děláme protože zločinci vždycky budou hledat eh, ty stínové stránky, eh, nebo eh, to, kde vlastně to není dobře definováno. A už teď je těchto těch stránek tam hodně. Takže určitě Evropská unie tedy může se ujmout vedení a potom se snažit to rozšířit na globální úroveň. Mm, pak jste se ptal na zákazy. Čeho prosím? V podstatě jsem mluvil o standardech, které by EU nastavila, eh, co se týče eh, anonymity, což je ten velký problém. Vy jste také zmínil, že v podstatě jsme pořád jaksi pozadu za technologickým vývojem jako regulátoři a mm, Můžete nám v tomto ohledu něco poradit? Jakou politiku bychom měli nastavit, abychom tedy se dostali do jakéhosi předstihu? Protože je to zřejmé, že to samozřejmě platí potom i pro finanční rámec a podobně. Prosím. To je těžká otázka když to nastavíte příliš široce, tak potom se zaměřujete i na lidi, které byste vlastně v hledáčku mít neměli a to potom narušuje podnikání nebo obchod, ale když eh, nemáte příliš široký záběr, tak eh, zločinci toho okamžitě využijí. Takže hm, to je prostě těžká rovnováha, kterou musíme najít. A jak teda, tedy ji můžeme najít? To je opravdu těžké. asi by stálo za to monitorovat velmi e, úzce to, co se děje, tak abyste identifikovali ty nezákonné e, případy, jakmile k něm dojde a pak vlastně co nejrychleji zareagovali. To bude asi lepší přístup, než e, používat příliš široce nastavené definice. To platí i pro zákazy, ty by měly být taky velmi jasně zaměřené. Nám den nejde o to, abychom věci zakazovali. To je, řekněme, tupý nástroj, když to takhle všechno zakážeme. My tedy samozřejmě musíme vždy vyvož, vyvažovat eh, zájmy společnosti a tedy jako boj proti Eh, zločincům. Eh, někde máme technologii, například máme eh, mixovací proces, který se týká kryptoměny Dash. Tam se smíchá hodně dat, tak aby byla všechna ta data promíchaná a vlastně už nikdo nevidí, nebo není schopn, je těžké přijít na to, kdo používá tu minci. Proč bychom to měli dělat pro jiné účely než kriminální? Proč by to někdo jinak dělal? Možná mi někdo dá nějaký příklad legitimního užití, ale <laughs> já s to umím těžko představit. Takže pokud přes, tedy uvedeme nějaký zákaz, měl by být velmi přesně zaměřený. Já opravdu nejsem zastáncem nějaký, nějakých plošných zákazů, ale měli bychom je zvážit pro věci, které jsou příliš výhodné pro ty zločince. Děkuji mnohokrát pro sebe, hubené. Nyní máme za EPP pana Didiera. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Je mi jasná ta diagnoza. A kryptoměny, jak jste dobře vysvětlili, jsou ze zásady anonymní a právě v tom spočívá jejich síla. Je mi také jasné, že je nutno, a na tom se všichni shodneme, vytvořit rámec, evropskou legislativu, aby se zabránilo praní špinavých peněz a všechny z toho vyplývající důsledky, to znamená daňové úniky, terorismus, kriminalita. Méně jasné už je mi jedna věc, na kterou se chci zeptat. Věříte v to, věříte v tu možnost vytýčit si legislativní rámec, regulační rámec, který rozbije tu logiku anonymity, která je samotnou esencí kryptoměn. Myslíte si, že je to technologicky možné? A myslíte si například, že technologie distribuovaných registrů by mohla přispět k zastavení toho nešťastného systému praní kapitálu a z toho vyplývajících důsledků. Thank you so much, uh, Děkuji, pan profesor Huben, prosím. Thank you for your Děkuji za vaši otázku. Věříme v regulační rámec? Ano. Samozřejmě je to těžké. Řešíte anonymitu a snažíte se vyřešit něco, co nevidíte. A toto velmi komplikuje, protože když vytvoříte regulační rámec, tak to pořád nevidíte je to pořád v temnotě. Je to problém, jistě. Já bych to řekl ještě jinak. Když zavedete povinnou registraci uživatelů, tak můžete mít určitý vhled do toho, co se děje, protože uživatelé musí být registrováni i uživatelé kryptoměn jako Monero nebo Dash, kteří jsou plně anonymní. Potom ovšem začne debata o souladu a vymáhání, protože někdo, kdo chce být v temnotě teď, bude chtít i po povinné registraci si zachovat svou anonymitu. A jak ho najdete, když nebude splňovat tu povinnost registrace? Je to těžké, těžké ho najít. Ale znamená to, že regulační rámec je zbytečný? Ne. Protože vám dává nástroje, když to odhalíte, abyste mohli jednat. Pokud nemáte rámec, tak nemůžete jednat. A pokud máte soubor nástrojů, tak jde o posílení těchto nástrojů, aby v okamžiku, kdy najdete případy nelegálního užití, abyste mohli jednat. A to v současné chvíli nemáme v dostatečné míře. Takže určitě věříme v regulační rámec. Vyřeší to všechno? Nevyřeší. Ale posílí se tím nástroje, které má k dispozici daňová zpráva a vymáhání práva. A myslím, že tomu jsme všichni nakloněni. Je to technologicky možné? Ty věci, které navrhujeme, jako povinná registrace, to je proveditelné, myslím. Zákaz. Znovu se tedy vrátím k tomu příkladu. To je těžké. Protože některé z těchto mincí, z těchto měn, nemají žádné zprostředkovatele. A to je ten problém. Fungují přes počítače, vzájemně propojené. A na koho se zaměříte? Nemůžete se zaměřit na počítače, na online sítě. Musíte najít někoho, na koho můžete stáhnout tu legislativu. A na toho člověka se potom obrátíte, když dojde k porušení zákona. Některé z těchto technik, anonymizace měn, nejsou nutně propojeny s žádnou osobou. A toto někdy komplikuje. Já souhlasím s tím, že z technologického hlediska je to výzva. Ale je to výzva, které musíme čelit. Jak to můžeme vyřešit? Jedna z možností je dosáhnout toho, aby ten zprostředkovatel, ten prostředník byl povinný prostě, aby bylo nutno obrátit se na nějakého prostředníka. Vždycky jsou nějaké možnosti. Pro každý problém jsou nějaké možnosti, které můžete zvážit. A možná jen takový disclaimer. My máme právní vzdělání, ne technické, takže ta technická proveditelnost, tak tu ponechám v rukou jiných expertů. Ale myslím si, že určitě existují možnosti, které by mohly fungovat a ve které věříme. Děkuji, profesore Hubene. A jako další paní Evelyn Regner. Děkuji, to je obrovsky zajímavé všechno, co říkáte. Já vím, vidím, že tedy eh, ty mm, mm, jste rozpracovali ty právní možnosti. Mm, mě ale ještě zajímá, zda jste tedy v, těch výzkumech, v tom výzkumu zjistili něco bližšího, to od anonymity, kterou, anonymity, kterou dosahujeme těmi kryptoměnami, potřebujeme přeci eh, kryptoměny k čemu? Um, co tady ještě může být tedy rozhodující? Pro jaké další účely se to používá? Hm. Zjistili jste k tomu něco konkrétního? A potom mám ještě otázku k zákaznické politice a dalo bys to nějak přiostřit. Hmm, děkuji, profesor Huben, prosím. Děkuji. Dělali jsme výzkum potřeby Eh, kryptoměn. Abychom tedy mluvili pragmaticky, tak je nepotřebujeme, protože už máme peníze. Hotovost, ale vytvořili je lidé, kteří nevěří nebo nedůvěřují centrálním bankám a chtěli si vytvořit svůj vlastní systém, který tedy nespoléhá na, na prostředníky, které, kteří jsou závislí na vládách proto se vynalezly kryptoměny. Ono to všechno začalo tím slavným příkladem Bitcoinu, ale teď už jich máme několik stovek. Otázka je, potřebujeme je? Nejspíš ne, ale existují. A někdy, když posloucháte eh, lidi, kteří tedy jsou aktivní na tomto trhu, fintech buzz, řekněme, to je vlastně takové to o finančních technologiích, co se říká, tak v podstatě tady ta ani tak, ani tak nejde o otázku těch kryptoměn, možná to je jenom taková bublina. Kde je ale opravdová inovace? Co je opravdu inovativní? Nejsou to ty kryptoměny, ale opravdová inovace to jsou ty technologie, které je umožňují. Eh, takzvané distributed ledger technologie, eh, blockchain, platforma Ether. Tyhle ty technologie jsou obrovsky inovativní a ty kryptorysy, které potom to využívají, potřebujeme, nepotřebujeme ty kryptověci. Jestli tady ještě budou za deset let, to není vůbec jasné, ale zatím, dokud existují, tak je prostě zločinci využívají. A to bychom neměli ignorovat. Potom vaše druhá otázka. Rozumím tomu správně, že se ptáte, co můžeme udělat pro zlepšení stávajícího rámce? Stávající rámec je takový, že tady máme to AMLD 5, ta směrnice proti praní peněz, pátá revize a Mm, teď máme ten existující rámec, tu čtyřku, to ještě tam, tam vůbec nic není, co by nám dávalo nějaké nástroje. A na evropské úrovni máme směrnici o daňových informacích a jejich výměně. Ale ty informace si můžete vyměňovat pouze ve chvíli, kde je máte, ale my je nemáme, protože jsou anonymní. Takže v tuto chvíli prostě nemáme nic eh, v rukou a to by se tedy určitě dalo zlepšit. A ta AMLD 5 to tedy zlepšuje, protože se tam hovoří tedy o těch virtuálních měnách, eh, o těch eh, poskytovatelích eh, těch takzvaných peněženek, do kterých se to svěří. Pokud se podaří tedy nějakým způsobem s tím pracovat, tak už se tam dá něco objevit, protože ve chvíli, kdy se potom dělá due diligence, tak eh, se eh, dají objevit věci, pokud eh, ty informace se potom mohou dostat třeba k daňovým orgánům. Dá se to ještě zlepšit? Ano, určitě. O tom tady hovoříme. Protože na trhu jsou hráči, na které se nezaměřujeme. A ten příklad, který jsem dal, to ilustruje pokud působíte prostřednictvím nějaké obchodovací platformy, což je peer-to-peer -peer výměna, no to je prostě nějaká webovka, která propojuje uživatele navzájem. Například vy se potkáte v baru v Bruselu a já chci koupit bitcoiny. Je to možné to, eh, tedy prostřednictvím té obchodní platformy, tam se dá eh, jaksi nějaký, domluvíte si termín a je to tak. Eh, trošku jsem to zjednodušila, ale v podstatě to tak je. A taková to obchodní, obchodovací platforma není, na to není nikdo zaměřený. Eh, čistá kryptoměna není, zamě, není na ně nikdo zaměřen, takže pokud máte bitcoiny, etery nebo stellary nebo něco dalšího, eh, jednu z těch deseti měn s největší eh, tržní kapitalizací, pokud to vyměníte, tedy jednu z těchto měn za jinou kryptoměnu, Může to úplně proběhnout mimo regulační rámec, protože taková to čistě kryptovýměna není zahrnuta ani do oblasti působnosti AMLD 5. Někteří lidé dokonce říkají, že bychom měli tedy eh, vědět, zda ten uživatel je nezletilý. Protože dneska už jsou ty dneska už jsou, řekněme, podniky, které vytváří tyhle kryptoměny prostřednictvím počítačů, ke kterým se nějakým způsobem dostanou. Takhle je to tedy v Číně. E, tomu se říká tedy potom mining, těžba. A e, pokud potom e, ty měny prodávají, tak zase je to úplně ve tmě. A Probíhá tady tedy opravdu hodně aktivity u kryptoměn, které vůbec nejsou pokryty evropskou legislativou. Takže inovativní zločinci ještě pořád mohou překračovat tyhle ty hranice. Děkuji. Další za EKR. Je zde někde za EKR? Ne? Alde? Wolfgang Klintz? Děkuji. Já musím říct, že jsem byl šokován, když jste nám řekli, že to překračuje 7 miliard ten trh. To je opravdu obrovské, neuvěřitelné. Proto je zjevné, že musíme něco udělat. Kdykoliv se objeví nějaká technologická inovace, tak je velmi těžké ji zastavit. Ať už uděláte cokoliv, tak se to bude dále rozvíjet a bude to mít i různé nové větve. Otázka je, co s tím. Já jsem si v posledních 6-9 měsících přečetl, že mnohé centrální banky prostě zvažují zákaz kryptozměn. Vy už jste předběhl odpověď na tu otázku. Říkáte, že si myslíte, že to není možné, protože je to anonymní. Já si nejsem jist, zda je to úplně nemožné, ale moje otázka je, neměli bychom spíše než přemýšlet o regulačním rámci prostě říci, že to zakazujeme, že to nedovolíme, že je zločin to používat, i když to používáte ne pro kriminální účely, ale pro jiné, je to prostě zakázané. Může to být těžké, ale stojí za to se nad tím zamyslet. Jak jsem říkal, mnohé centrální banky tuto možnost zvažují. Zatím se to ještě nestalo, pokud jsem informován. Pak je zde další aspekt nejen ta měnová škoda, která je napáchana. Já si myslím, že podkopávají důvěru ve finanční systém, který máme a který je etablován, včetně systému centrálních bank. A pokud eh, necháme lidi zničit důvěru v náš systém, tak je to velmi nebezpečné pro naši společnost, protože nakonec eh, možná budou mít úspěch. A začne to tedy malou skupinou, která řekne, já nevěřím centrální bance, začneme to dělat sami, budeme mít na to svoje technologie a pak se to bude šířit a může to všechno zničit. A to si myslím, že je obrovské riziko pro společnost, která jde daleko nad rámec té měnové škody. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě. Vidíme, že hodnota kryptoměn, když se podívám na Bitcoin, se velmi mění, kolísá. 20 tisíc nahoru, 20 tisíc dolů, velmi těžko se sleduje ten vývoj. Tak rychle se to mění. Takže moje otázka je, je možné nějakým způsobem využít tuto vysokou fluktuaci k tomu, aby ti, kteří ten systém využívali, tak eh, aby to opravdu pocítili, protože jsme říkali, že se to používá nejen pro kriminální účely, ale i pro spekulační účely. Tak aby opravdu to velmi silně pocítili a aby už neměli chuť se dále zapojovat do těchto kryptoměn. Děkuji, pan profesor Huben. Znovu děkuji za vaši zajímavou otázku. Já plně souhlasím nebo tedy chápu váš pohled. Zákaz kryptoměn, je to možné? Já si myslím, že ne. Protože ne všechny Měny mají stejné znaky a některé mohou být snadno zakázány, protože vydává někdo, koho můžete identifikovat, tak je snadné mu si přestaň to dělat. Je to tedy zákaz, ale nebude to fungovat pro všechny měny, protože máme několik stovek těchto kryptoměn a ty mají různé znaky, takže je to možné, no záleží na tom, o kterou měnu se jedná. A u spousty měn to není složité, u jiných ano. Mnohé centrální banky zvažují zákaz. Já jsem v roce 2015 vedl studii o bitcoinu z belgické a evropské perspektivy finančních služeb a komunikoval jsem s belgickými centrálními orgány, s centrální bankou a také daňovým orgánem a oni neuvažovali o zákazu. Jenom prostě k tomu nechtěli vůbec nic říci, protože chtěli počkat, jak se to vyvine. A já mám pocit, že pořád ještě mají ten samý přístup, takže zatím vlastně se k tomu nevyjadřují. Takže ten zákaz je pořád ještě ve hře, myslím. Protiargument, myslím, je ten, že hotovost je také úplně anonymní. Měli bychom tedy zakázat hotovost? To nezvažujeme. A to, co máme k řešení způsobu nelegálního používání je legislativa proti praní špinavých peněz. Třeba když převážíte určité množství peněz přes hranici, tak je musíte nahlásit, takže tím se to zviditelní. Já si myslím, že by se neměl prosadit zákaz, protože to je příliš tvrdé, ale měli byste to mít pod kontrolou a zaměřit se na případy nelegálního použití. té volatilitě a tak dále. Tam už tedy vstupujeme do oblasti legislativy o finančních službách. A současný stav věcí vypadá tak, že se musíte podívat na všechny směrnice, které mohou být relevantní, například nařízení prospektus, když vydáváte cené papíry a pokud se díváte na to, že ten instrument, který vydáváte, je tedy ceným papírem, tak může platit prospektus, ale ne vždycky tedy. Hlavně to nemůžete uplatnit na vydavatele, ale potom máme také MIFID, distribuci finančních nástrojů. Tak potom se musíte podívat na to, zda ta kryptoměna je finančním nástrojem. A pokud ano, tak ti lidé, kteří vydávají, by možná měli mít licenci. Takže už nějaký rámec máme, ale velmi upřímně musím říci, že kryptoměny mu často unikají. A to je ten důvod, proč spolu s EBA, nebo EBA volám po komplexnějším přístupu, aby ti to kryptohráči podléhaly licenčním požadavkům, vlastním licenčním požadavkům. A v průběhu doby si myslím, že by se to mohlo ukázat jako dobrá možnost. Je to širší než praní špinavých peněz, protože teď se díváme na praní špinavých peněz, daňové úniky, ale pokud chcete řešit také ochranu investorů, tak eh, musíte mít širší obrázek, eh, zavést licenční požadavky, požadavky na licencování A to by vlastně obsahovalo pravidla pro správce, pro akcionáře, minimální kapitálové požadavky a tak dále. Bylo by to tedy mnohem širší a mohlo by to řešit některé z těch problémů. Děkuji, pane profesore. A teď Danuta Jažlověcká je na mém seznamu? Ne? Ne, ne tady. Omlouvám se, ne v této části. Takže teď eh, Catch the Eye, nejdříve Nina Gill. Thank you, Chair. I didn't know I was under Catch the Děkuji, já jsem nevěděla ani, že jsem zapsaná, tak uh, každopádně děkuji vám za prezentaci. Myslím, že jste nasnili řadu příležitostí a výzev. Já řekla bych, že tohle je nová eh, věc, kterou si všichni teď uvědomují, ať uh, už eh, regulátoři eh, nebo úřady. Nebo, a vidíte, že Francie a Německo už eh, přijímají konkrétní regulační kroky, aby to řešili. A já si myslím, že my se asi nezabýváme úplně tím, jak používat technologii k dobru. Zkusme to. Já vám ukážu příklad. Národní daňový orgán Shenzhen a pokus o propagaci technologických inovací v daňovém, v daňovém procesu. Tam se bude eh, kombinovat eh, eh, umělá inteligence, blockchain, big data a pro daňovou zprávu a používání elektronických faktur. Já bych se ráda zeptala, jak to správně nastavit, pokud je o regulaci, protože určitě jsme pod tlakem, abyste pojmenovat celou řadu těch otázek, ale je jasné, že chceme zabránit daňovým podvodům, ale nechceme také urusit inovaci. Analyzovali jste národní legislativu, jako e, například tu malckou, a co e, z toho vyplývá? A měli bychom se držet třeba čínského e, příkladu boje s daňovými úniky v EU, ehm, jaké kroky bychom měli přijmout. A poslední otázka se týká efektivního používání dat. Jak to souvisí s GDPR a jak eh, eh, se postaráme o to, aby to eh, souviselo s, nebo odpovídalo GDPR, pane profesore. To jsou velice zajímavé otázky, které jsme všechny vyloučili z našeho výzkumu hned na začátku, abych vám pravdu řekl. Takže se nad tím zamyslíme a dáme vám písemnou odpověď, ale jedna věc, kterou bych zdůraznil, je, že určitě jsme láděni stejnou notu, pokud je o techniku. Nechme techniku technikou. My se akorát musíme zabývat jejím zneužíváním, kdy kryptoměny, které samé o sobě nejsou technologií, ale fungují na základě určité technologie, kterou lze používat jinde Například, eh, oni například také eh, využívají blockchain k nahrazení eh, mm, tedy v registru sdílení, tedy akcí v Delawareu už to třeba funguje. Takže jsou tady příklady správného, dobrého využití v řádné ekonomice. A to bychom rovně nechat být. A a, a cílit na, ty, eh, na to její zneužívání. Já jsem eh, z začátku říkal, že eh, máme před sebou zázračný svět a pokud se podíváte na některé mince, na některé ty měny, tak se tak těžko pochybuje, tedy zjišťuje, jak fungují, jaké jsou jejich hlavní prvky a někdy je velice obtížné odlišit tu technologii od té měny samotné. Například Aleksandr to ví lépe než já. Ethereum. Ethereum je technologie, to je platforma, na které jsou založené tzv. chytré smlouvy. Ta měna, která se na té platformě používá, je Ether. Ale Ethereum, s Etherem se také obchoduje separátně. Takže Eh, s tou technologií se nějak, z té technologie se nějak stává měna. A potom je tady opravdu velice eh, obtížné eh, se do tohohle dostat. Tím i jenom tak jako naznačuji, že ty odpovědi nejsou vždycky jasné. My jsme neanalyzovali ty domácí rámce, teď už se jsou a více než 90 eh, stránek eh, výzkumu. My jsme tohle přeskočili a zaměřili jsme se jenom na evropský rámec. Ten čínský příklad, tak ten já eh, neznám tak přesně, ten čínský rámec, ale vím, že oni už zvažují zákaz kryptoměn, takže to je docela jasné. Blockchain a GDPR, tím bychom se opravdu museli zabývat. Tím jsme se opravdu teď zabývali. Možná Aleksandr ještě? tak pokud já vím, Banka pro mezinárodní vyrovnávací platby v roce 2017 vydala zprávu o kryptoměnách vydávaných centrálními bankami. Čili eh, i tímhle oni se zabývají. Jak eh, tu knihu distribuovaných registrů, ten systém distribuovaných registrů eh, blockchain je možné implementovat, ale pořád je to v takové výzkumné fázi. Eh, děkuji vám. A samozřejmě eh, ty eh, otázky Nigel, kdybyste se k ní mohli vrátit písemně, tak by to bylo užitečné. Takže teď EPP pan Didier. Děkuji, pane předsedo. Abych navázal na diskuzi, kterou jsme měli před chvílí ohledně možnosti zakázat tyto kryptoměny, tak si myslím, že je to utopické a nemyslím si ani, že je to žádoucí. Protože filozoficky ne proto, že nějaký systém, eh, který má chyby, musí být zničen. Naopak musí být napraven, musí být kontrolován a to je náš úkol. Nicméně uvědomuji si, že je to velmi těžké, a proto se obracím nejen na pana profesora, ale i na ostatní kolegy. Je to obtížné, protože je to systém, který se těžko sleduje, protože je konceptuální, anonymní, neviditelný. A regulovat něco neviditelného je ještě složitější. A ujistit se, že regulace toho neviditelného skutečně probíhá, tak to už opravdu hraničí s nemožným. I když, pane profesore, se snažíte vyjasnit něco složitého, tak jste před chvílí zmínil zprostředkovatele. V tom obecném nařízení o ochraně osobních údajů existuje DPO, Data Protection Officer, který má za úkol dohlížet na to, aby v podnicích byla dodržována nová evropská legislativa. Není to taková cesta, která by mohla jít eh, nebo mohla vnést trochu racionálna, protože by tam byla tedy ta fyzická osoba, která by vnesla něco konkrétního do toho nehmotného, neviditelného světa kryptoměn, abychom do toho vnesli trochu lidskosti, trošku racionality. Možná je to naivní, ale pokládám tuto otázku, abych si dobře ujasnil, co je možné a co ne. Thank you for that. Děkuji. Pan profesor Huben. Děkuji za vaši návaznou otázku. K tomu prvnímu bodu já plně souhlasím, že bychom to neměli zakázat, ale regulovat. Když něco zakází, zakážeme, mělo by to být velmi zacílené, velmi specifické, takže ne zakázat kryptoměny, ale pokud něco chceme zakázat, tak by to byl zákaz specifických eh, věcí, které by dali zločincům zbytečně velký prostor. Ale první možností by měla být regulace. A Evropa to teď právě dělá cestou rámce proti praní špinavých peněz. Ale zatím tedy, jak říká EBA, by ten přístup měl být komplexnější s licencemi a tak dále. A to, co říkáte k těm zprostředkovatelům, to není naivní komentář, vůbec ne. Je to jedna z možností, kterou můžeme zvážit. Když tam není žádný člověk, žádná osoba, na kterou se můžeme obrátit, tak prostě nějakou vytvořme. Nemůžete se pohybovat v oblasti kryptoměn, když nebudete mít kryptoúředníka nebo něco takového. A potom, když uvidíte, že se něco děje na trhu a není za to nikdo zodpovědný, no tak to prostě uzavřete. To by mohlo být řešení pro ty měny, které probíhají mimo rámec jakékoliv racionalizace, jak to říkáte. A znovu jsme provedli taxonomii různých eh, kryptoměn a vidíte, že některé z nich jsou opravdu digitální. Vůbec tam nikdo není na první pohled, jenom počítače. Ale u jiných kryptoměn, třeba Cardana, tak tam jsou lidé a jsou identifikovatelní. Jsou za touto měnou různé organizace, které ji vydávají. Takže u těchto měn je to poměrně jednoduché. Ale samozřejmě to pravděpodobně nejsou ty měny, které budou zneužívány to budou ty jiné, ty, které nejsou tolik racionalizovány a které budou těžko vysledovatelné. Nicméně to určitě věc, která stojí za úvahu. Mít tedy povinného zprostředkovatele. Myslím si, že je to dobrá možnost. Děkuji. Možná to byla i odpověď k tomu, co zde zaznělo ohledně standardů EU. A teď Nils Torvalds. Děkuji. Teď jsem trošku zmatenější, než když jsem sem přišel. I to mi. Před pár dny jsem četl ve Financial Times, že Londýn eh, nebo respektive londýnská city eh, trošku eh, zaváhala, jak vlastně obchodovat tady s těmito měnami. A teď, když si hm, poslouchám vás, pana profesora, tak Tady vlastně jde o jakési pole toho, co se děje, ale já se bojím, že jak se nenajdeme to pole, protože žádné to místo neexistuje někde v cloudu. Jak si definujeme, kde je cloud? To by mohlo být velmi problematické. Jurisdikce potřebují místo, kde mohou rozhodovat. A teď vlastně se musíme nad tím začít zamýšlet jinak. Eh, a to, mm, to vlastně, proto je to tak komplikované. Děkuji, pane profesore, prosím. No ano, já s vámi mohu jenom souhlasit. Je to opravdu těžké monitorovat to, co se děje, protože je to všechno mimo fyzický svět. Ale něco udělat musíme, abychom se pokusili uh, to dostat pod kontrolu, protože prostě se to děje. Je to zneužíváno. Děje se to eh, mimo, vně tedy běžné jurisdikce, není to fyzické, takže tím je to samozřejmě velmi těžké. Já eh, nejsem, nedělám do těch technologií, ale pokud eh, budete mít tým technických odborníků, ti vám určitě nějaké nápady předloží. Třeba Bitcoin eh, byl eh, původně tedy propagován jako anonymní a potom pár výzkumníků z MIT se jim podařilo na blockchainu si poskládat některé části a propojili si tedy užity, využ, vlastně užití tohoto bitcoinu k nějaké identifikovatelné osobě. Takže tenkrát jsme si mysleli, že byli plně anonymní, ale teď víme, že existuje způsob, jak tu jejich identitu rozkrýt. Ono je to samozřejmě velmi těžké, musíte na to mít velké know-how, nemůže to tedy být jakýsi všeobecný přístup, bylo by to příliš drahé, proto budeme potřebovat něco jiného. Ale já jsem optimista v tomto smyslu. Myslím si, že to je proveditelné. Já určitě nevyvinu tyhle ty technické možnosti, ale věřím, že existují odborníci, kteří toho jsou schopni. A potom to, že říkáte, že jurisdikce potřebují mít nějaké fyzické místo, to je velmi eh, platné. A eh, kryptoměny takto nejsou vázány. A proto říkáme, že tedy evropská úroveň je rozhodně lepší než národní vnitrostátní úroveň, ale zároveň mezinárodní úroveň, globální úroveň by byla ještě lepší. Takže by určitě eh, eh, by jsme uvítali, kdyby došlo k nějakým krokům na globální úrovni. Děkuji. A Poslední otázka. Pan Louis Michel. Oui, uh... Ano, nejdříve tedy první otázka. Jak komise pracuje s Europolem a Interpolem, aby se lépe spravoval ten blockchain, který, blockchain, který nemá zprostředkovatele? Jedna věc, která mě připadá velmi důležitá. Nebylo by bezpečnější, aby ty aby byly spuštěny takzvané virtuální oficiální měny, které by podléhaly centrální politické kontrole, to by možná bylo jednodušší, protože by se lépe sledovaly. A konečně, jak to vypadá s projektem Titanium, který je financován Evropskou unii ve výši 5 milionů a má skoncovat s pochybným financováním, financováním terorismu a tak dále. To jsou konkrétní přesné otázky a zajímal by mě váš názor. Děkuji. Thank you so much. Děkuji, pane profesore. Poslední kolečko. To jsou přesné otázky, ale velmi obtížné. Dovolte, abych se vrátil ke dvěma z nich eh, písemně třeba to digitální výkupné a titanium. Oficiální virtuální měny pod vládní kontrolou, to by jistě mohlo být řešení. Potom vlastně všechno vytáhnete z regulační temnoty. A jedna z možností, kterou byste mohl proskoumat, to určitě je. Ale úplně by to ignorovalo ten důvod, proč začaly kryptoměny vůbec existovat. A to byla nedůvěra ve vládní dohled a ve zprávu těchto měn ze strany centrálních bank. Takže regulatorní možnost to je, ale jde to proti celé filozofii kryptoměn. A pravděpodobně znamená, že by to spoustu z nich zničilo, ale dovolte, abych se nad tím ještě více zamyslel a napíšu vám. Výborně, děkuji panu profesoru Hubenovi a také jeho kolegovi za studii a za odpovědi a také za to, že jste slíbili, že zodpovíte písemně některé dotazy, které zde zazněly. Ještě jednou děkuji a nyní můžeme přistoupit k druhému panelu, a to je dopad digitalizace na mezinárodní daňové záležitosti, výzvy a opravné prostředky. Takže dovolte, abych představil řečníky v tomto panelu. Nejdříve paní Eli Hadžíva, která je zakladatelkou a ředitelkou Dialogu pro Evropu. Dear, uh, pane předsedo, eh, vážení poslanci, vážení kolegové. přezřešníci eh, se zabývali některými eh, klíčovými parametry digitální ekonomiky a tyto spolu přinášejí celou řadu výzev pro zdanění. Digitální ekonomika roste nesmírně rychlým tempem a stává se z ní celá ekonomika. Digitální zboží je vysoce mobilní, nehmotné a je eh, stále menší potřeba fyzické přítomnosti ve eh, zemi prodeje eh, závisí na síťových efektech, síť, účasti uživatelů a mm, v, v příspěvcích uživatelů. Eh, ve své příchozí, předchozí studii jsem se snažila kategorizovat toto, ale teď už jsem musela toto eh, rekategorizovat po dvou letech. Například eh, velké firmy jako Amazon mají více oboru podnikání, můžou být tržištěm, v, v obni, podnikem tradičním se skladem a s logistikou Netflix. Na začátku byl čistým přeprodejcem a teď eh, se zapojil do výroby filmů. A tradiční odvětví eh, jsou také vysoce digitalizována a digitalizují se dnes. A vidíme to například eh, s automatizovaným řízením. Tohle samozřejmě nás eh, přivádí k tvorbě hodnoty eh, a k tomu eh, souvisejícímu procesu. Je obtížné definovat, eh, nebo kde eh, data budou eh, definovat, přinášet hodnotu, jestli jsou to data samotná, jestli jsou to algoritmy. Někdo říká, že data jsou ropou našeho století, ale je opravdu možné, jak nehmotné, nehmotné statky přinášejí hodnotu a jak ne. Samozřejmě jsou tady platky za předplatné nebo za přístup, ale Často to vůbec neodpovídá tomu, tomu procesu tvorby hodnoty. Souvisí to s 15. Tohle e, nás přivádí k 15 krokům v oblasti BPS. E e, Eh, mm, mm, OECD tím chce stanovit určité minimální standardy. Eh, jedná se o eh, určité minimální požadavky na domácí režimy, podávání zpráv po jednotlivých zemích, efektivní řešení sporu. To jsou konkrétní příklady těchto opatření. Některé dopady těch opatření už jsou znát. Například eh, režimy ochrany duševního vlastnictví souvisejí s eh, výzkumem a vývojem a některá pravidla na transferové ceny, eh, o transferových cenách, transferové cenotvorbě zabraňují v převodům hotovosti do zahraničí. Tam no, je to tady rozpracované. Eh, v některých eh, oblastech, které souvisí hodně s digitalizací, ovšem není žádný eh, pokrok. Není například konsenzus ohledně sedmého kroku, který se týká stále provozovny. Potom také číslo 10, transferové ceny, tam to hodně závisí na domácí legislativě, takže se velice těžko posuzuje ten pokrok tam daný. Ale dobré zprávy jsou, že daňové úřady teď raději eh, definují eh, v aktivity přesouvání eh, v zisku nadnárodními firmami. Některé nadnárodní firmy dobrovolně mění svou strukturu a přivádějí aktiva opět na, tedy ze zámoří sem. A například třetí krok vedl k tomu, že Evropská ATA dělá to samé, co v, v americké orgány. Chile, Kolumbie, tam ten princip destinace se, cílové země se stále více uplatňuje. Například ten zjednodušený režim podle doporučení OECD zavedení EU v roce 2015 přinesl už asi 3 miliardy eur. Když tohle řekneme, tak je celá řada jako jednostranných opatření zaměřených na digitální sektor, která se zavádějí v EU i mimo její rámec. Například eh, Itálie, Maďarsko, Francie, Británie. Maďarsko například eh, má daň eh, za reklamu a v, jinde ve světě to vidíme v USA tam je daň proti erozi daňového základu a zneužívání daňového systému. Izrael eh, a nebo Indie mají něco podobné, jiná opatření. Samozřejmě jsou tady určitá rizika, může to mít negativní dopad na investice a určité eh, efekty na inovace a růst. A někdy by to eh, vybraného zdanění mohlo eh, se tím přenést na spotřebitele. Mohlo by to také vést k přebytečnému zdanění mm, a k vysokým administrativním nákladům. OECD například eh, varuje, eh, pokud jde o nastavení těch opatření, musí být samozřejmě v souladu s mm, mezinárodními právy, s daňovými umluvami, s závazky s EU e například, Eh, ze členství z OECD a tak dále. Hmm. Také by eh, eh, se měli snažit se zaměřit na nejvyšší rizika BEPS. To znamená, to znamená účast uživatelů, sítivé efekty a tak dále. Například internetová reklama a, a mediační služby. EU No, ehm, zřejmě sleduje tento trend. Ehm, ve své směrnici z 21. března No, vede se tady také um, debata o o spravedlivém zdanění. Některé digitální firmy platí 9,5%, zatím zahraniční firmy platí 23%. A to uh, vytváří velký tlak na daňové úřady. Komise uh, tohle řeší ve dvou různých opatřeních. Jedno je uh, krátkodobé opatření a, a ta, sice eh, ta, ta, ta, ta daň z digitální služby a potom uh, eh, trvala eh, provozovna digitální. Uh, závisí to na určitých prazích a, a počtu uživatelů a obratu. A tahle opatření jsou v souladu s doporučením OECD a zaměřují se na ty nejrizikovější podniky, pokud je o Zároveň to není v souladu s pozicí Evropského parlamentu, protože eh, ještě než eh, komise přišla se svým oznámením, hlasoval parlament o eh, zavedení digitálního digitální stále provozovny i jako o pozměňovacím návrhu k CCCTB. Komise uvedla, že by to nakonec mohlo být Zavede do rámci CCZB, ale je nejisté, co se s tím nakonec stane. A CCCTB eh, samo přináší určité problémy, protože některé eh, členské státy mají vyšší daňové sazby, některé nižší. Takže, kde, eh, takže zatímco harmonizace daní by mohla být žádoucí dlouhodobě, aby se, se vyhly přílišné konkurence směrem dolů, ale jsou tady eh, eh, rozdíly mezi malými a velkými členskými státy a také eh, pokud je o technologickou rozvinutost. Návrh komise také přináší technologické problémy. Vzhledem k různým oborům podnikání digitálních firm je obtížné přijít s jednotnými opatřeními pro tak různorodé odvětví. Někdy tradiční odvětví by také mohlo se stát obětí Eh, toho, těchto tlaků a rozdílů. Je také eh, tady celá řada malých firm, protože nemá být eh, mm, mm, fér účtovat ty tež daně malým a velkým podnikům. Mohlo by to vlivnit hodně malé prodejce, kteří prodávají přes eh, online prostředníky. Mohlo by se eh, stát, že některé podniky nebudou chtít dosáhnout toho eh, nebo Prahu komisí a budou chtít zůstat malé. Potom je tady další problém s identifikací polohy uživatele. To se může zneužít k sledování uživatele. Potom jsou tady falešná ID a boty takzvané, a potom instalace eh, softwaru, která má sledovat eh, umístění uživatele, což by dále eh, zatížilo podniky. Opět, tady jsou země uvnitř v rámci EU rozdělené. Severské země říkají, že daň na hrubý příjem bez ohledu na to, jestli Eh, poplatník má zisk nebo ne, by nemuselo přinést eh, zisk evropské ekonomice eh, Francie, Bulharsko, Maďarsko a další jsou pro takováto opatření. Švédsko, Dánsko, Irsko, Lucembursko jsou proti. Takže by bylo těžké nalézt konsenzus vzhledem k tomu, že o takovém rozhodnutí nakonec musí se rozhodnout jedno hlasně. Pokud se podíváme na stanovisko Německa v několik posledních týdnech, tak to eh, se také eh, průběžně eh, mění, protože je tady určitá a, a, obava ohledně toho, co se stane ve vztahu s USA. Podívejte se, mm, vyhnout se vzhledem k oceli a uhliníku další obchodní válce a samozřejmě eh, to je hlavním eh, cílem a otázkou je, jestli by eh, v digitální ekonomika trpěla, trpěla v případě určitých opatření. Tady ovšem nebylo cílem se zaměřit jenom na digitální firmy. Spojové, Spojené státy také souhlasí s tím, že mezinárodní firmy už mění struktury po daňových zákonech v USA z roku 2017 už nebude třeba dalších reform, tvrdí. Důležité je si povšimnout, že daňové sazby v USA byly eh, saženy na 21% v roce 2017. Daňová eh, reforma také eh, nutí Eh, firmy eh, platit 10% eh, ze zisku vráceného do USA. Poskytuje podněty pro převod, proto aby nehmotný majetek zůstal v USA. Tyhle změny znamenají, že pokud hodnota se tam vytváří, tak by tam měla zůstat. To samozřejmě všechny země nezdílejí tento názor. 113 eh, členů eh, nyní pracuje na digitálním eh, zdanění. Nicméně někteří mm, věří, že americká daňová reforma by měla zastavit ten problém s těmi 15 opatřeními BEPS. Další jsou ochotní zaměřit se na data nexus a charakterizaci a potom, jsou tady eh, konkrét, eh, a potom je tady třetí skupina, která eh, je pro specifická opatření v rámci EU. Také je třeba si uvědomit, jaké nové technologie jako blockchain nebo internet věcí a ty další aspekty ekonomiky sdílení by byly eh, schopné eh, způsobit. Možná, že ještě eh, zhorší ty daňové problémy do budoucna. Možná poškodí ty mezinárodní vztahy v rámci OECD a na jiných platformách. A je třeba samozřejmě se vyhnout daňové válce. Proto vyvážený přístup by byl určitě vhodný a vzhledem k eh, tomu, že růst a technologický pokrok je opravdu třeba v EU. Je třeba zjistit, jestli OECD táhne eh, koncenzu do roku 2020, ale takové globální lesnické řešení by bylo ideální. Děkuji. Thank you so much, Eli. Um, and... Děkuji. Nyní dám slovo druhému řečníkovi. To je John Miller, který vyučuje na Oxfordské univerzitě. Opět zabývá se Eh, zdaněním podniků. Thank you very much. Um, so I hope you can actually see the slides back there. Děkuji. Vidíte slidy? Ve své prezentaci chci poodstoupit a podívat se trošku z větší vzdálenosti na ty věci, eh, kterými se zabýváme a kterým směrem bychom se měli vydat. Systém zdanění mezinárodního eh, obchodního příjmu je v podstatě v, eh, na jakési křižovatce. So we're at a really important juncture. Uh... A to z toho důvodu, jak už Eli říkala, některé země by si přály reformy, ale nemohou se shodnout na tom, jaké reformy si přejí. První skupina zemí věří, že je potřeba změnu, ale potřebují pouze cílenou změnu. To znamená, chtějí se zaměřit pouze na určité digitální společnosti. Druhá skupina zemí si také věří, že je potřeba změna, ale chtějí změnit celý daňový systém. Chtějí tedy dosáhnout změn, které eh, překračují digitální společnosti a ovlivňují celý daňový systém. Třetí skupina zemí nepovažuje mm, tedy jakoukoliv reformu za potřebnou. Mm, tohle je zásadní tedy fáze, protože zatím nevíme, která z těchto skupin eh, nakonec eh, převládne. V tuto chvíli se tedy zaměřujeme na ty cílené změny, reformy. Řada zemí, které si přeje, reformy spadá do této kategorie. Hmm, Evropský parlament se asi zařazuje spíše do druhé skupiny, a sice, že je potřeba nalézt změny, které by ovlivnily celý daňový systém. No já si to myslím také. Myslím si, že tady máme velkou příležitost. Ehm, digitalizace nám ji poskytla, abychom změnili celý systém. já opravdu doufám, že tahle příležitosti využijeme. Tohle je citát z průběžné zprávy OECD. Tady vlastně tedy je ten citát o té druhé skupině. Takže probíhající digitální transformace ekonomiky a všeobecně trendy spojené s globalizací přináší výzvy pro eh, pokračování eh, efektivního fungování mezinárodního danového rámce pro eh, zisky podniků. A pro tuto skupinu zemí tyhle ty výzvy se netýkají pouze eh, velmi digitalizovaných eh, podnikatelských modelů, týká se to tedy pro ně všeobecně eh, tedy ekonomiky. Nevychází to tedy z digitální transformace ekonomiky, ale pojí se to prostě s trendy eh, všeobecně způsobenými globalizací. Já osobně souhlasím s touto druhou skupinou. A sice, že potřebujeme reformu celého systému. Otázka je, pokud budeme mít reformu, tak jakou? dobrým výchozím bodem, když si klademe tuhletu otázku, je položit si otázku, co je, kde je kořen toho problému, který se snažíme vyřešit. Z mého pohledu digitalizace nevytváří nové problémy pro existující systém, pouze um, zumocňuje ty stávající problémy. Takže prostě už nějaké problémy máme a ty se zhorší eh, digitalizací. Jak, jak to celé vypadá? To je proces internacionalizace. Takže díky digitalizaci je možné, aby nějaký podnik eh, rozprostřel své aktivity po celém světě, aby měl akcionáře po celém světě a je velmi jednoduché, aby tento, tato firma tedy zase rozprostřela veškeré své eh, výrobní eh, aspekty nebo také propagaci nebo reklamu po celém světě. Z toho vychází tedy některé problémy, ke kterým se vrátím. Ale je se jeden hlavní faktor, a sice, že ve stávajícím systému zdaňujeme firmy v umístění nějakých mobilních faktorů. To znamená, kde je ta firma zaregistrována, kde má své daňové sídlo a u digitalizace, u těch mobilních faktorů, kde má třeba IP adresu a tak. Nefunguje mi ta prezentace nějak. Už to zase nefunguje.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 No, no. Just the, the next slide, button full. Maybe it's, it's easier that way. Okay, I'm sorry about this. Uh, yeah, perfect. Okay, so um, the point I was trying to make. Eh, takže už to funguje a mm, jak už jsem říkal, stávající systém se potýká s problémy řadu let, digitalizace to pouze umocnila a když se podíváme na Eh, jádro toho problému, tak v podstatě se to pojí s tím, že ve stávajícím systému zdaňujeme ty firmy tam, kde jsou eh, umístěny jejich eh, mobilní faktory. Potom máme vlastně problematické stránky, jako je například profit shifting. To znamená, firmy prostě přesouvají ty zisky z jurisdikci s vysokým zdaněním na eh, jurisdikce s nízkým zdaněním. To samozřejmě probíhalo i před digitalizací, ale teď se to zhoršuje. Eh, zvažte třeba, jak je důležitá eh, IP adresa pro digitální společnosti. Takže prostě eh, takto firmy tedy přesouvají své aktivity eh, do výhodnějších daňových jurisdikcí. Hmm, řekněme, eh, továrna třeba není mobilní, není to digitální, ale můžete se stále rozhodnout, jestli vybudete nějakou továrnu v Německu nebo v Polsku. Takže takhle to probíhá tady už dlouho, ale prostě teď se to digitalizací umocnilo. Třetí problém eh, vychází z těch prvních dvou. V podstatě ty podniky mají zájem na tom, aby své reálné aktivity pře, eh, převáděly k, do výhodných nebo nespolupracujících daňových jurisdikcí. A takže vlastně tyhle ty eh, jurisdikce potom přitahují jak ty zisky, tak eh, reálné aktivity. A to prostě potom podkopává eh, celý systém. Takže jaký byl dopad těchto těch kompetitivních nebo konkurenčních tlaků? No, došlo k mm, tlaku na snížení ehm, daně podnikové, za, za, za poslední léta. Tohle to je tedy G20, průměrná podniková dráň. A vidíme, jak se to vyvíjelo. Nemusím tady asi nic vysvětlovat. hospodářská soutěž nebo vůbec eh, ty faktory, které vedou k tomu, aby se ty daně takto vyvíjely, jsou prostě čím dál tím silnější. Takže mysl, napadá někoho nějaký důvod, proč by to mělo přestat? Mně nic nenapadá. tak vidíme, že ten systém prostě dlouhodobě není životaschopný. Takže, jak jsem říkal, digitalizace problémy nevytváří, ale umocňuje. Jaké by mělo být tedy řešení? Pokud jedním ze zdrojů problémů bylo, že se tedy tyto Eh, systémy snaží zdanit firmy tam, kde mají ty mobilní faktory, tak bychom se měli snažit změnit ten systém na ty nemobilní eh, faktory. To se nedá manipulovat. Takže jaké máme možnosti? Tam, kde jsou akcionáři, nebo kde jsou spotřebitelé. Na koho se ty firmy tedy zaměřují? Když se tedy podíváme na eh, tenhle systém, eh, který by se zaměřil na tu destinaci, tak tam mm, eh, by to mohlo fungovat. Asi to nevyřeší všechny problémy, nebude to úplně bez potíží, ale je to slibné, slibnější z dlouhodobého pohledu. Eh, řeči o destinaci byly kontroverzní před několika lety, ale teď už to kontroverzní není. Vlastně i v návrhu komise už je určitý prvek té destinace a ne, to ale vlastně jak si naroubujeme na existující principy, protože my v tuto chvíli tedy zdaňujeme na základě zdroje a sídla. A oni vlastně na to, jak kdyby naroubují nový princip, což je ta destinace. A já si myslím, že by bylo lepší. Prostě způsobuje to problémy, je to nekoherentní ten systém potom a já si tedy myslím, že by eh, bylo lepší dostat se k systému, který tedy opravdu zdaňuje ty příjmy právnických osob na základě eh, tohoto, eh, té destinace. A Takže bychom se mohli dostat do systému, který by byl založen pouze na téhle destinaci. To by možná bylo ale už příliš extrémní. To znamená, potom bychom mohli mít eh, třeba nějaký systém, který se zaměřuje, zaměří na, ty, na, na prodej, ale jsou zde i jiné alternativy, eh, které umožňují, abychom se dostali k tomuto cíli nějakým kompre, kom, komplexním způsobem. Eh, máme tedy eh, tady uvedeny eh, příklady těch, kteří něco podobného navrhují. Oni se tedy snaží přiřadit um, ty eh, vlastně daně těm zemím, kde to rutině tedy vytváří zisky ale potom taky máme vlastně ještě nějaké zbytkové hodnoty, takže eh, to by vlastně pokrylo úplně všechny. Tak jak by to asi fungovalo? V tuto chvíli, pokud země daní rutinní aktivity, tak většinou daní rutinní zisky. Máme továrnu, daníme náklady plus. A kam se dostane tedy ta zbytková hodnota? Může to být třeba v daňových rájí, rájích nebo v nízko eh, tedy eh, daňových eh, zemích. A bychom to nějak měli otočit země, kde jsou ty rutinní aktivity, by měly eh, být schopny zdanit ty rutinní zisky, ale potom místo toho, aby to, ten zbytek šel eh, do daňových rájů, tak bychom měli mít tu eh, cílovou zemi. Tady vlastně jak si přemysťujeme zdaňovací práva, ale jak jsem říkala, stávající daňový systém není životaschopný, takže možná to bude nutné, nebudeme mít na výběr. Stávající systém tedy není životoschopný, digitalizace to jenom zhoršuje a e, proto navrhuji toto řešení. Děkuji, pane profesore, za tento příspěvek a teď zahájíme kolečko otázek a odpovědí podle seznamu. A jako první spoluspravodaj, takže to jsem já za výbor. A já mám otázky pro oba. Nejdříve pro vás, pane Velo, začnu tedy od konce. Musím pochopit možnost eh, toho nového zrevidovaného daňového systému, o kterém hovoříte. Můžete uvést praktické příklady, co by to znamenalo? pro Facebook nebo Apple, kdybychom měli zavedený ten systém, o kterém hovoříte, jak by se to uplatňovalo na tyto společnosti? A za druhé, vy jste zmínil velmi důležitý tlak eh, směrem dolů na daň placenou společnostmi. A také jste mluvil o tom systému založeným, založeném na destinaci. kdybychom měli čas, kdyby měly členské státy čas, mohly by možná zastavit eh, tento tlak směrem dolů. No já odpovím nejdřív na tu druhou otázku, to je jednodušší. Problém je především tedy politický. Dohodnou se někdy členské státy na korporátním základě. Já nevím, já jsem zatím nic takového neviděl z jejich strany. A problém je, když se jako dohodnou eh, členské státy EU, co se stane, když eh, ostatní státy se k ním nepřidají, to by znamenalo, že skutečné aktivity se budou přesouvat eh, z Evropské unie do jiných států. Můj návrh byl spíše takový, Kdybychom měli tedy společný základ, tak by to dalo víc času na vytvoření toho konečného systému založeného na destinaci, o kterém hovoříte. Prostě jsem jenom o tom mluvil z toho hlediska, že by členské státy měly víc času na přípravu tohoto systému, ne jestli je to dobrý nebo špatný nápad tak já si nemyslím, že v následujících pěti letech se zhroutí systém zdaňování společností. Je to postupný proces, nevíme, jak dlouho to bude, bude trvat. Myslím si, že Maďarsko už má jednocifernou sazbu. Teď se to, myslím, zpomalí. Myslím si, že máme čas přijmout reformu nebo vůbec se zamyslet nad reformou, než celý systém skolabuje. Kdybychom se dohodli na nějakém základě, tak možná by nám to mohlo získat určitý čas. I když je tedy ten trend jasný, já si myslím, že čas ještě máme. K té první otázce. Uvedu příklad mimo digitální pole, protože je opravdu těžké představit si to v digitálním světě. Pokud si myslíme, že společnosti, nebo představte si, že společnost, nějaká společnost má továrnu v zemi A, obchoduje v zemi B a prodává spotřebitelům v zemích A, B a C. A my chceme, protože má nějaké aktivity v A a B, tak jim dáme nějaký zdanitelný zisk. Něco jim přidělíme, protože tam má určitou činnost. A potom chceme, pokud je zde zbytkový profit nad tím rutiním, tak chceme, chceme prostě zajistit, aby ten zbytek neskončil v daňovém ráji. Takže jakmile dáme zemím tu část zisku, ten zbytkový zisk, tak chceme, aby se s ním co nejhůře dále manipulovalo. A chceme, aby to bylo přidělováno zemím podle prodejů. Proč? Protože společnost může rozhodnout, kam dá svou výrobu, ale nemůže rozhodnout o tom, kam dá své spotřebitele. To znamená, že tedy ten zbytkový zisk se rozdělí zemím tak, aby s tím společnosti nemohly manipulovat. A z politické perspektivy to nepůjde všude tam, kde jsou spotřebitelé, ale prostě tam, kde se provádí nějaká ta aktivita. Děkuji, pane profesore. A teď ještě jednu otázku pro vás. Vy jste zmínil několik zemí. Izrael, Francie, Spojené království, Spojené státy. Určité, nebo tyto státy mají určité specifické nástroje pro zdaňování digitálního sektoru. Vzhledem ke kontextu, o kterém teď diskutujeme v EU, mohli bychom udělat něco na poli EU? Nepomohlo by to vytvořit určité standardy, aby země individuálně nevedli ještě, nebo nevytvářeli ještě rozdrobenější obrázek. Ano, individuální opatření jsou škodlivější pro ekonomiku než opatření přijatá na úrovni EU, jako u příkladu blockchainu EU by mohla standardizovat ta, ta jednostranná opatření, protože některé z nich jsou požado, považovány za státní podporu. Například v Maďarsku teď máme takovýto případ. A nejsou vytvořeny podle principu OECD, alespoň ne všechny, která se zaměřuje na ty podniky s největším rizikem BEPS. Takže by to byla taková oblast, jako je reklamní služba, reklamní služby. Tam je tedy to riziko největší. Takže určitá standardizace by pomohla, ale jednostranná opatření zavedená EU by mohla také ovlivnit celý systém. Z dlouhodobého hlediska by tedy bylo žádoucí najít řešení, na globální úrovni, tedy na úrovni OECD. Děkuji. A teď další na seznamu za EPP je Danuta Jažlověcka. Děkuji, pane předsedo. Já položím otázku jménem koordinátora frakce EPP, který tady dnes nemůže být, ale v myšlenkách je s námi. Děkuji za vaši prezentaci. Mám otázku jak na představitele komise, který by tady měl být, tak i na naše hosty, aby se vyjádřili k těmto otázkám. Zdá se mi, že všichni vidíme, že je třeba spravedlivě zdanit eh, i technologické giganty. V kontextu dlouhodobých řešení pro digitální ekonomiku je takovýto postup na nejvýš žádoucí. Ovšem potřebujeme koordinovat tyto kroky na mezinárodní úrovni, například v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo také na poli G20. Evropská komise na začátku chtěla zaměřit svou pozornost na mezinárodní subjekty, ovšem ty rozdíly ve zdaňování digitálního podnikání můžou poškodit evropské podniky a jejich možnost konkurovat ve světě. Například v Polsku máme velmi dobrou digitální platformu Allegro. Nejen usnadňuje místním podnikům vstup na trh, ale zároveň umožňuje také konkurovat největším mezinárodním subjektům působícím v Polsku. V kontextu návrhu komise by ta platforma byla jednak zdaněná dvakrát, jednou eh, eh, ze svého zisku a jednak tou digitální daní. Komise vyzývá členské státy, aby změnili své daňové pravidla tak, eh, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění, ovšem obávám se, že by takováto změna neproběhla bez problémů ve všech členských státech. Proto se chci zeptat jak hostů, tak Evropské komise, jak eh, se můžeme vyhnout tomu, aby ta digitální daň neodradila evropské digitální podniky od dalších investic a rozvoje. Děkuji za ten komentář a otázku. Komise tady zatím ještě není. Přijde až po tomto panelu. Ale chtěla jsem si vyslechnout i názor expertů. Dobře, takže nejdřív paní, Hadž, paní Hadževa. Já jsem zmínila některé z těchto problémů ve své prezentaci. Samozřejmě evropské společnosti by byly ovlivněny takovouto daní. Především malé podniky by mohly mít problém získat konkurenční výhodu, když jejich náklady na reklamu nebo dostání se k zákazníkům porostou. Já bych pravděpodobně řekla, že zase je tady žádoucí vyvážený přístup. Aby se nebránilo evropským velkým podnikům v rozvoji, protože máme jen jeden velký evropský podnik v digitálním poli mezi těma 20, těmi 20 nejdůležitějšími. A pokud chcete rozvíjet tuto oblast, tak musíte podporovat také inovace, technologickou, technickou podporu. Takže Zdaňování by určitě bylo problematické proto, aby ty podniky se mohly rozvíjet a konkurovat světovým firmám. Nevím, jestli kolega John chce něco dodat? Já si nemyslím, že daň z digitálních služeb je dobrý nápad z celé řady důvodů. Je to daň z obratu, která má vyrovnat situaci tam, kde není placena daň ze zisku. Já si myslím, že fakt, že je to navrhnuto jako dočasné opatření, jasně ukazuje, že dokonce ti navrhovatelé vědí sami, že to není ideální řešení. I v dokumentu komise se hovoří o tom, že to není optimální, takže myslím, že to je vše, co k tomu můžu říct. Děkuji. Za SD Evelyn Regner. Eh, Děkuji. Já mám dvě eh, otázky na různé eh, oblasti. První na profesora Velu. Vy jste hovořil hodně o tom, eh, co my už jsme tady eh, v Evropském eh, parlamentu definovali a vyžádali veřejná města různé, různé úrovně, pokud je o v různé podniky. Jedna politická otázka. Jak vidíte Eh, digitální daň jako, eh, no a její použití jako eh, prostředek tlaku proti americkým podnikům v odplatě za americká trestní cla. A druhá otázka, a ten digitální balíček, který je teď na stole. Do budoucna by podle návrhu komise to mělo být tak, že podniky během celého svého doby existence eh, by měli mít no, prostě, eh, prostě když se budou různé ty fouze, eh, fůze, akvizice a tak dále, tak se navíc méně všechno bude digitalizovat. Teď už to funguje něco takového v některých zemích docela dobře, ale tady jde o to, o dvě věci. Za prvé, mobilita podniků, eh, digitální eh, založení nebo digitální změny. Když se to eh, spojí, ono má velké právní dopady. Do jaké míry bude lepší nebo horší, že musíme dávat velice pozor na daňové vyhýbání se daním a také na zakládání skránkových firm, Čili jak tohle vidíte eh, vzhledem k eh, výsledkům svého eh, výzkumu na základě té práce, kterou jste nám představila? Děkuji. Ano, než profesor Vela. Tak vaše otázka to obsahovala hodně, pokusím se odpovědět a pokud se mi to nepodaří, tak můžu následně se ještě pokusit. Ta první otázka byla politická otázka. Co si myslíme? Nebo jak to eh, zapůsobí na to, o co se, eh, čeho se lidi eh, bojí obchodní války mezi USA a EU? To je jedna z věcí, kdy to vnímání je stejně důležité jako realita. A to vnímání, stejně jako v, určitě v USA, všech těch daní, tahle daně, to, to není nic pozitivního. Ať už oprávněně nebo ne, USA to vnímá jako útok na některé americké šampiony a nemá z toho, nemají z toho radost. Ovšem e, větší e, problém je následující. V rámci BEPS všichni víme, že v letech 2005 13 až 15 proběhl ten velký mezinárodní eh, projekt, první přepsání mezinárodního systému zdanění za 100 let. Nicméně BEPS neměl eh, za cíl eh, přerozdělit právo zdanění mezi zeměmi. Pokud si přečtete tu průběžnou zprávu OECD, tak tam to je jasně řečeno. Tam se nepřerozdělují práva zdanění mezi zeměmi. Je tady celkový objem toho zdanitelného zisku, který se rozděluje mezi zeměmi. A o to teď jde. A proto se ta eh, debata tak eh, eh, napíná, protože tam jde o to, kdo dostane jakou část toho společného koláče. To je proto, proto je takový žhavý politický brambor. A potom ta vaše druhá otázka. A pokud vám neodpovím, odpovím vám později je, jestli je problém eh, s eh, uzavřením té digitální ekonomiky do sebe, s tím vydělením, jestli to dlouhodobé řešení navrhované komisí neriskuje, nebo jestli není problematické, eh, že tento návrh se zaměřuje jenom na digitální ekonomiku. Já si myslím, že ano. Dlouhodobé řešení vyplývá z řady definic, z co jsou to z toho, co jsou to digitální služby. A bude si to vyžadovat eh, rozsáhlé eh, eh, pokyny k tomu, jak přiřadit zisk digitální provozovně stále. Ovšem situace se mění velice rychle, takže pokud budeme mít pravidla, která nebudou fungovat, tak budeme potřebovat zásadní tady rozsáhlé pokyny k tomu, jak co přidělit jakému digitálnímu podniku, co se stane za dva roky, kdy dojde k nějaké digitální inovaci, která nás tady napadla. Budeme muset aktualizovat ta pravidla každých několik let? Opravdu nevím. To asi, to asi nebude eh, příliš eh, slibná politika, do které bychom se měli pustit. Dobrá, děkuji. A poslední otázka a Eh, řečník za SAD je eh, paní Nina Děkuji vám i za vaše prezentace. Hodně se zaměřujeme na USA, ale eh, řada digitálních firm rychle předhání ty americké a jsou z Číny. Takže bych se chtěla zeptat, jestli si nějak zamýšlíte nad tím, jak Čína hm, bude reagovat na to, co tady plánuje komise ve svém návrhu. A za druhé ta daň o které zde hovoříme, je opravdu nepřímá, není přímá. A ta dohoda, kterou máme s USA, je přímý výběr přímých daní. Takže tady bude zcela zásadní problém, pokud jde o výběr. Protože asi víte, že před několika týdny Mark Zuckerberg tady byl a když eh, jsme se optali na daně, tak on řekl, no my eh, zaplatíme daně, kde musíme. My jste to nasnili, ale ptám se, jestli pokud eh, budeme schopni eh, překonat tu otázku výběru, kde jsou ty eh, slabé stránky návrhu ve vztahu k nebo tam, kde by ty velké firmy mohly obcházet to zdanění. To by určitě nám pomohlo při debatě. Profesor Vela. Zareaguji na tu vaši první otázku. Já prostě nevím, jak Číňané eh, možná zareagují. Nečetl jsem o tom nic. Všem zajímavé je, že USA, a to je to zajímavá věc, opravdu, eh, USA jsou ve druhé skupině. Ty jsou ochotné změnit celý stávající systém a neomezit to jenom na digitální, eh, na vysoce digitalizované eh, podniky. Takže USA, pokud já vím, přijímají eh, k tomu správný přístup, k tomu typu reformy, který je třeba. Myslím si, že i jejich přístup je lepší a my ho také potřebujeme. Je to lepší než ty přístup některých členských států a komise. Pokud je o vaši druhou otázku, eh, to dlouhodobé řešení. Problém s dlouhodobým řešením je, že je řada praktických problémů, ale je tady také jeden koncepční problém. To dlouhodobé řešení má být eh, založeno eh, na eh, zásadě zdanění eh, zisku tam, kde se vytváří hodnota. Komise ale jasně říká ve svém dokumentu z listopadu minulého roku, že je velice těžké, kde se, kde se v digitálním světě eh, přidává hodnota a kolik. Takže pokud je obtížné si i koncepčně připravit, tedy představit, kde se ta hodnota přidává, proč tedy vytvářet eh, systém, který eh, si ani dokážeme představit, jak by eh, měl fungovat. Takže ještě než se dostaneme do praktické stránky implementace daně, tak mm, já slyším alarm, jakmile tady někdo hovoří o tom, že ten princip opravdu nevíme, jak by to mělo fungovat. Potom se tedy stane, že budeme mít eh, rozsáhlé eh, vysvětlivky k tomu, eh, kde se vytváří hodnota v různých těch podnikání, ale já se trochu bojím, že to neustále bude zaostávat. Tyhle věci se pohybují tak rychle. Já si opravdu myslím, že v praxi je celá řada problémů s tou implementací, ale není to překvapivé, protože i na eh, té konceptuální úrovni eh, celý ten, eh, celá ta věc je poměrně problematická. Pokud mohu, já souhlasím s profesorem Velou. Pokud je o otázku Číny, tak Čína podle mě je v digitální izolaci, podobně jako Rusko. Má svůj vlastní Facebook, Google a WhatsApp, ale mm, USA, vzhledem k tomu, že jsme velice závislí na, ní, na nich, že jejich technické firmy používají data našich uživatelů. Tím bychom se měli eh, řídit. Eh, jsme velice eh, vzájemně provázáni. A měli bychom přijímat, tedy zvažovat jejich opatření nebo aspoň svá opatření. A potom ta druhá otázka, pokud jde o obcházení systému, Národní firmy najdou vždycky díru. Vždycky je nějaké výjimko, eh, barvy, nějaká výjimka z pravidla. Vždycky se najdou daňového konzultanta, který eh, jim najde nějaký jiný způsob a budou hodně inovativní při vyhýbání se daním nebo při vytváření těchto struktur. Takže jak říká John, tohle se vyvíjí tak rychle a ty digitální technologie se vyvíjí tak rychle, že daňové zpráva, eh, zprávy mají problém s tím udržet krok. A to je problém, který je třeba řešit. Děkuji. A teď poslední otázka. Danuta Ježlověcka. Pane profesore, ve své prezentaci eh, jste upozornil na to, že je ideální doba a eh, Eh, provést změnu v celém systému zdanění. Zároveň se navrhl řešení, které teoreticky vypadá velice racionálně, a sice, aby část daní eh, se eh, poukazovala na místo sídly, čili, čili tam, kde rutinní výkon činnosti, a druhá v místě destinace. Ale když se vcítíte do spotřebitele, nevytváří to situaci, kdy všude tam, kde v, cíl, v, místě, v místě cíle budou vyšší eh, eh, daně, eh, tam statky budou přicházet k spotřebitelům později. Já hovořím o statcích, nejenom o, digitálních výdobytcích. Prostě není tady takové, mm, takové to riziko? Profesor Vela, myslím, že to bylo na vás. Já jsem omlouvám, že jsem nevysvětlil ten eh, návrh dostatečně jasně. Ta daň by nebyla uvalována eh, v místě eh, v pobytu, ale v místě běžné činnosti, jenom abych tak... To, to, to, to je takový drobný rozdíl. Já si myslím, že tady eh, je spíš otázka a mm, mm, výskytu. Eh, kdo eh, mm. skutečně zaplatí tu daň, jestli to zaplatí pracující akcionáři nebo spotřebitelé ve vyšších cenách. Myslím si, že to, to byl důvod k té vaší otázce. A my, bohužel, nevíme eh, opravdu eh, příliš mnoho o tom, eh, kdo tohle ponese. No, firmy samotné to nebudou. Stejně jako bankovní, úrok, bankovní účet neplatí daň. Tohle musí vždycky zaplatit nějaký člověk nakonec. Buď to bude akcionář, nebo spotřebitel, nebo zaměstnanec. Proto když hovoříme o tom, jak firmy mají platit eh, daně, tak je to trošku eh, eh, divné, protože firmy neplatí daně. Hmm. Buď to zaplatí nakonec spotřebitel ve vyšších cenách, nebo akcionáři v nižších dividendách. A ve stávajícím systému nebo zaměstnanci v nižších platech. Takže vám nemůžu dát odpověď k tomu. jak, ten, eh, jak eh, ta daň by fungovala v našem návrhu. Ale eh, musím říct, že zatím nemáme spokojivé doklady o tom, jak by ta stává korporátní daň, stávající korporátní daň a její změna ovlivnila koho. Děkuji. Eh, takže tím uzavírám um, <clears throat> tuto část, ještě ale řeknu něco za sebe. Vy jste tady vlastně um, ehm, říkal obrovské zajímavé věci, mohli bychom pokračovat v té diskutě celý den, ale důležité asi je, že když různé společnosti jsou zdaněny různě tedy, tak to e, e, vede k narušení hospodářské soutěže a mm, e, v systémech, které máme nyní, tak jak tedy se daní příjem právnických osob, vlastně tyhle ty aspekty se obrovsky komplikují a pak bychom si mohli říkat, když akcionáři jsou jedni z těch, kteří nakonec budou platit ty vyšší daně, tak jak to ovlivní distribuci mezi pracovníky, spotřebiteli a akcionáři. Zdá se, že tedy kvalita roste a potom, ať už tedy eh, daníme jakkoliv, ať už jsou to příjmy právnických osob nebo nějak jinak, tak eh, například daňová reforma v Americe v roce 2017 taky zavedla minimální efektivní daň z eh, příjmu právnických osob. A my plánujeme cestovat do USA po, po věci z protyžky, ale nebylo by dobré, kdyby ta základna se nějak přiblížila mezi USA a EU? Abychom měli systém, který by byl podobnější. Například ten jejich nový systém. E, nebylo by to něco, co by pomohlo Mm, v Evropě, čím bychom vlastně se potom eh, taky vyhnuli tomu nulovému zdanění. Um. is a, fascinating subject. And, uh, mm, Ono to je fascinující téma, opravdu. A tohle to je jedna z věcí, kde veřejná diskuse je velmi slabá. Jako třeba, když jsme se bavili o zdanění bank, kdo to, kdo to pak zaplatí? To chceme vědět. A je tady hodně otázek, na které neznáme odpovědi. Opravdu zajímavá otázka není, za to jsou akcionáři, pracovníci nebo spotřebitelé. To je také zajímavé, ale co opravdu potřebujeme vědět je, zda, e, pokud to jsou pracovníci, tak kteří, ti, co mají nejvyšší bonusy, nebo ti, co tam uklízí a tak dále. Tak na tom pracují jako e, ekonomové, ale ještě se to musí dodělat. A e, ta daňová reforma v USA Mm, takhle se někdo už ptal, vlastně e, obracel i na komisi. Zda je tedy ovlivnila nějak v jejich e, pohlížení na věc tahle ta reforma. Vy jste zmínil problém efektivnosti. My bychom nechtěli, aby domácí společnost e, byla na tom hůře než nějaká cizí společnost, která ale platí nižší daně. Musíme si tedy dělat starosti o tom, že americké společnosti budou mít výhody v EU? Možná o tom si takové obavy dělat nemusíme. Takže pokud posílíte ten systém, který se zachází, nakládá na sídle, tak vytváříte jakýsi E, tlak e, na společnosti, které potom e, mají zájem na tom relokovat někam do levnějších zemí. Teď samozřejmě záleží, co zdaníte. Jestli zdaníte tam, kde je to jejich sídlo, tak možná přemístí sídlo. Když je zdaníte tam, kde dě, mají zisky, tak zase přemístíte zisky. A Problém tedy je v tom, že se snažíme zdanit něco, co se pohybuje nebo může se pohybovat. Ještě k té americké daňové reformě. To bylo 35 a proto eh, digitální eh, giganti se tomu úplně vyhýbali, ale v USA, ta hodnota se vytváří v USA, takže tím se vracíme zpátky k diskusi o hodnotách. My také jako Evropané přispíváme k jejich vytváření hodnot. Oni budou bránit své národní zájmy, ale my bychom měli chránit zase své v Evropě. Děkuji za tuto závěrečné připomínky, děkuji. A Nyní eh, můžeme přejít k poslednímu panelu. Já zde vítám zástupce komise. Prosím, pojďte mezi nás a za dvě minutky začneme.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 Okay. I think we are now ready to... Myslím, že jsme připraveni zahájit poslední část našeho dnešního zasedání. Je to velmi důležité, je to prezentace komise o agresivním daňovém plánování v kontextu evropského semestru a budeme mít také diskusi poté. A já děkuji komisi, Valerovi Mutarlierovi, za to, že přišel mezi nás. Těšíme se na vaši prezentaci a také potom na otázky. Je čtvrtek odpoledne, takže někteří kolegové se omlouvají, že tady nemůžou být. Děkujete, děkujeme a máte slovo. Good afternoon, uh, Mr. Chair. Uh, good afternoon, uh, members of parliament. Dobrý den, eh, vážení poslanci. Jsem rád, že mohu být zde na zasedání výboru TAX 3 a zúčastnit se tohoto workshopu. Rád bych vám na úvod poděkoval o zájem a podporu, kterou tento výbor poskytuje práci Evropské komise. My víme, že musíme jednat a ale na základě silné analýzy, důkazů, údajů a porozumění toho, o co tady vlastně jde. A to je smysl našeho dnešního workshopu a já se s vámi velmi rád podělím o výsledky našeho výzkumu v oblasti agresivního daňového plánování. Od začátku této komise je naším naší prioritou eh, boj proti daňovým podvodům, unikům a vyhýbání se daňové pohybnosti, povinnosti, která podkopává jednotný trh eh, a také národní státy, protože to znamená méně peněz pro financování veřejných služeb, je to vysoká zátěž pro podniky i jednotlivce, kteří plní pravidla a zároveň to také narušuje rovnou soutěž mezi společnostmi a podkopává to věrohodnost, důvěryhodnost EU vůči občanům a také vůči třetím zemím, které musí hrát fair, chtějí-li obchodovat s Evropskou unii. Chceme dosáhnout toho, aby spravedlivé zdaňování bylo realitou. Musíme vycházet tedy z dobrých důkazů a musíme pochopit, jak agresivní daňové plánování funguje. Proto jsme v posledních letech zrealizovali tři studie. První studie o strukturách agresivního daňového plánování a indikátoru byla zveřejněna na začátku roku 2016 a zabývala se strukturou agresivního daňového plánování z právního hlediska, které se mezi sebou kombinovaly. Studie poskytla analytický rámec pro pochopení toho, jak jsou vytvářeny systémy na vyhýbání se daňové povinnosti, ale poskytla také informace z jednotlivých zemí. Pro každou zemi jsme měli revizi domácích pravidel, vnitrostátních pravidel, které by mohly být využity daňovými plánovači. Cíl druhé studie, která byla zveřejněna v říjnu 2016 bylo zjistit, jaký to má dopad, to agresivní daňové plánování, na daně placené společnostmi, které provádějí tyto praktiky. Umožnilo se tedy srovnání daní, které by byly vybrány od společností, které používají tyto systémy v porovnání s tím, kdyby tyto systémy nevyužívaly. Daňová zátěž se tedy snižuje téměř na nulu. To vychází, nebo to je pravda především u společností, které jsou aktivní v oblasti duševního vlastnictví. Poslední studie z března tohoto roku přináší ekonomické důkazy týkající se agresivního daňového plánování a právě to bude naším dnešním předmětem zájmu. Tato studie nám ukazuje, jak jsou naše členské státy vystaveny agresivnímu daňovému plánování. Teď to vychází nejen z právního poradenství, ale také z ekonomických prvků. My jsme si kladli otázku, zda máme ekonomické důkazy o tom, že daňová pravidla zemí jsou skutečně využívána pro účely agresivního daňového plánování. Vycházíme při této studii ze stejné struktury agresivního daňového plánování, která už byla dříve identifikována. Posun dluhu přesun cen a také strategický přesun nehmotného majetku. U všech těchto kanálů jsme identifikovali řadu relevantních ukazatelů, které mohou být definovány na úrovni země nebo na úrovni podniku území to může být například tok tzv. royalties, nebo to může být efektivní daňová sazba té které společnosti pro celou zemi. Mohou být buď obecné tyto ukazatele, nebo specifické. Buď mohou tedy ukazovat na celkovou expozici země agresivnímu daňovému plánování anebo specifickému kanálu agresivního daňového plánování. Uvedu příklad. Úroveň přímých zahraničních investic může svědčit o celkové expozici agresivnímu daňovému plánování, zatímco úroveň plateb royalties je takovým vhledem do agresivního daňového plánování, pokud jde o umistování nehmotného majetku. Poskytuje to také informace o agresivním daňovém plánování, ale je to informace, která není specifická pro zemi, ale pro podnik. První výzva u této studie souvisí s tím, že agresivní daňové plánování je už ze své povahy neviditelné a proto nemáme žádné přímé ukazatele agresivního daňového plánování a žádné indikátory nejsou sami o sobě jasným důkazem toho, že dochází k agresivnímu daňovému plánování. Abychom zjistili, jaký je dopad agresivního daňového plánování, tak musíme vycházet z nepřímého měření založeného na řadě důkazů. Pokud jde o zahraniční přímé investice, takovýto indikátor sleduje nejen tedy investice, přímé investice, ale také investice řízené tím daňovým plánováním. Jsou zde dva hlavní aspekty. Pro každý indikátor studie identifikuje na základě konzistentní metodiky, které státy vykazují nejextrémnější údaje. Tím pádem to svědčí o zranitelnosti s ohledem na agresivní daňové plánování. Vycházíme také z makrodat a spojíme dohromady. Je to takový soubor důkazů, který je konzistentní a je v souladu s agresivním daňovým plánováním. A ve studii najdete také více než 40 ukazatelů, seznam více než 40 ukazatelů, který vytváří ten soubor důkazů. Další výzvou naší studie byla dostupnost dat. Měli jsme nebo tedy mít přístup k relevantním údajům je někdy složité, především pokud jde o specifické údaje pro jednotlivé podniky. Kromě toho jsme chtěli, aby ta studie vycházela z veřejně dostupných informací, které by zajistily konzistentnost eh, v jednotlivých zemích, ale také opakovatelnost eh, těch výsledků v čase. Proto jsme se při výběru indikátorů řídili dostupností dat, a také interpretace výsledku to brala v úvahu. Daňové údaje jsou k dispozici v rozmezí 18 až 24 měsíců. My jsme tedy pokrývali především rok 2015, ale měli jsme i údaje z roku 2016 a provizorní údaje z roku 2017 a tam nebyla žádná velká změna, pokud to porovnáme se závěrem studie. Vycházeli jsme z celé řady indikátorů při vyvozování závěrů. Proč jsou výsledky této studie zajímavé? Především proto, že poskytují ekonomický ukazatel agresivního daňového plánování. Nedívá se pouze na expozici obecně, ale dívá se také na specifické kanály této expozice. Za třetí je to také bohatá databáze indikátorů pro všechny členské státy. Tento soubor důkazů u všech tří studií byl využit eh, k naší práci na evropském semestru. Dostali jsme tím celou řadu ekonomických a legálních indikátorů, které nás dovedly k závěru, že některé země čelí zvláštní výzvě, pokud jde o agresivní daňové plánování. Tato studie nebo tato informace potom byla obohacena informacemi specifickými pro jednotlivé země. Vycházíme také z neustále probíhajícího dialogu s členskými státy a měli jsme také konkrétní mise v uplynulém roce jsme monitorovali daňové systémy a daňové reformy a jejich dopad na agresivní daňové plánování. Naše analýza se objevila také v různých zprávách za jednotlivé země, které komise zveřejnila v březnu roku 2017. Od zveřejnění balíčku o evropském semestru a práv o jednotlivých zemích. V březnu komise zahájila dialog s členskými státy, kde máme obavy, pokud je o agresivní daňové plánování. Belgie, Kypr, Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta a Nizozemsko. Komise bude zblízka sledovat eh, vývoj v těchto zemích. Je to tedy součást procesu evropského semestru. Už teď jsme dosáhli velkého pokroku v boji proti agresivnímu daňovému plánování. Ještě nejsme tedy na konci naší cesty. Dobré důkazy nám umožní identifikovat, kde musíme bojovat a na co se máme zaměřovat na úrovni členských států a doplňovat legislativu, která byla přijata a která je teď zaváděna členskými státy na evropské úrovni. Společně s kolegy vám velmi rádi zodpovíme otázky, které může váš výbor mít k této záležitosti. Děkuji. Děkuji, pane Mutarlie. Takže teď přistoupíme k otázkám. A znovu já začnu jako spoluspravodaj a položím první otázku. Na úvod bych rád řekl, že na tomto tématu boj proti agresivnímu daňovému plánování jsem pracoval už několik let. A Komise také odvádí skvělou práci, přijímá ambiciozní a životaschopná řešení a velmi spolupracuje s Evropským parlamentem. Za to děkuji. Byl bych rád, kdybychom mohli říct si to tež i o radě. To bohužel zatím pravda není. Máme spoustu nedořešených otázek s nimi. Ve své úvodní řeči jste zmínil, že interní proces v EU je velmi důležitý z důvodu konkurenceschopnosti příjmu členských států, ale také je to důležité kvůli důvěryhodnosti listingu třetích států. Je velmi důležité, abychom měli jasný obrázek v EU a v členských státech toho, co musíme dělat, abychom eliminovali agresivní daňové plánování v evropských zemích, jinak důvěryhodnost toho procesu listingu bude spochybněna. Ale řada členských států, jak jsem viděl, čelí problémům, které musí být vyřešeny. A sice nedostatek eh, efektivního výběru daní, což eh, vyplývá i ze studie. A potom je zde otázka bilaterálních daňových eh, dohod mezi evropskými podniky a podniky v třetích zemích. Takže jaký pokrok byl dosažen v členských státech, které zatím ještě nemají nějaké efektivní opatření na vybírání daní. My jsme tady eh, zmiňovali ty konkrétní země, Nizozemsko, Malta, Kypr a tak dále ta doporučení, která vydáváte, myslíte, že budou platit i v následujících letech, nebo že se to vyřeší? K těm bilaterálním daňovým smlouvám může komise poskytnout tomuto výboru nějaké minimální pojistky, které by z technického hlediska mohly zajistit zdaňování alespoň v jedné jurisdikci, která by mohla sloužit jako vzorec pro harmonizaci bilaterálních daňových smluv že by se tím uzavřely ty mezery, ty daňové mezery, kudy unikají daně z Evropské unie. Um, Děkuji vám. Děkuji vám za tyto uh, dva dotazy. Uh, samozřejmě za vaší otázkou uh, je skrytá, skrytý problém toho přístupu přes hlavní vchod. Tam, je, tam jde o to, že Máme i jednotný trh a na něm chceme eh, zachovat volnost pohybu eh, kapitálu, uzazování a tak dále. Můžeme otázka a eh, výplat mm, zisku mimo trh nezdaněných, to je otázka, kterou už jsme viděli mnohokrát. Jak už, dlouho, jak už víte, dlouho se bavíme o, o e, revizi směrnici o úrocích a e, v honorářích, kde se e, hodně řešila otázka skutečného zdanění, ale pokrok je zablokovaný kvůli tomu, že není jasné, jestli je schoda zavést do toho systému minimální zdanění, kde by se zdrojový stát vzdal jenom pokud bude nějaký, e, nějaká minimální sazba a ten, ty e, honoráři by nemohli odtékat nezdaněné. Nyní e, je otázka v postavení odchozích plateb. To se teď řeší. A potom samozřejmě je tady debata o protiopatřeních která um, mají být uh, implementována a vůči nespolupracujícím jurisdikcím. Takže otázka efektivního zdanění a jurisdikcí, to, eh, tam se členské státy nemohou shodnout. Ale neustále se o tom jedná. Já si myslím, že my jsme ve fázi, kdy v roce 2019 jsme byli požádáni o posouzení eh, dopadu nedávno přijaté legislativy jako ATA na tento jev. A to samozřejmě budeme dělat, protože i dále se domníváme, že koordinovanější přístup k eh, řízení vztahu se zbytkem eh, světa, pokud jde o odchozí platby, například prostřednictvím srážkové daně, je důležitá otázka. Pokud chceme, aby abychom mohli ulevit eh, tlaku na tu vnitřní svobodu, což si myslím, že je velice důležitá věc. Ze strany eh, komise eh, budeme moci prostřednictvím legislativní debaty nebo prostřednictvím Jako, mm, mm, mm, eh, těch eh, dalších věcí eh, se snažit takto zlepšovat situaci prostřednictvím těch opatření, která už jsou vyloženě naléhavá. Pokud je bilaterální dohody o zdanění, tak jak víte, tohle členské státy vnímají výlučně jako otázku své svrchovanosti. Oni si vyjednávají ty bilaterální smlouvy o zdanění my eh, eh, jsme často nebyli vítáni, když jsme se pokusili eh, vstoupit do těchto debat. Nedávna stanoviska k přizpůsobení těch smluv například v rámci digitálního balíčku neukazují, že by se ty názory vyvinuly v nedávné minulosti. Takže upřímně řečeno, zcela upřímně řečeno, Teď nevidím, že by bylo nějak eh, možné tu situaci eh, změnit, pokud jde o to, kdo eh, bude zodpovídat za smlouvy o dvojním zdanění v Evropské unii. Děkuji. Ta poslední věc je jasná, ale já bych řekl, že by komise mohla přijít s nějakými technickými pokyny, které by mohly členským státům pomoci dosáhnout eh, ty nejlepší, těch nejlepších bilaterálních eh, smluv o zdanění, ale samozřejmě, že je to eh, otázka v jejich svrchované pravomoci. A teď dotaz za EPP, Danuta Jažlověcka. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl položit chtěla položit otázku eh, eh, jménem kolegy Rosatyho, který se omlouvá, že se nemůže zúčastnit. Všichni víme, že implementace eh, v jednotlivých doporučení členskými státy je daleko od ideálu a na to značně opožděná. Je to dáno také tím, že komise dala v poslední době na semestr příliš mnoho úkolů. Na začátku stanovila zjednodušení evropského semestru také v oblasti těch ocenění oceňovacích procedur byly eh, zjednodušeny. Eh, k eh, zvýšení efektivity semestru to přispělo. Obecně jsme se zaměřili na agresivní plánování daní, ale zdá se, že vy jak tím komplikujete situaci, tak tím, že dáváte dodatečné úkoly. Jak tohle eh, má co dočinění s zjednodušováním eh, semestru a jeho zefektivňováním. Co má eh, členské státy nutit k implementaci doporučení komise? Jaké tady budou rozdíly v daňovém plánování, pokud ty, ta doporučení nebudou v žádném, v žádném ohledu závazná? Proč přetěžovat semestr když eh, eh, můžeme eh, dočkat akorát negativních dopadů v této oblasti. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Je pravda, že tato komise zvolila přístup, který chce úzce zaměřit doporučení na evropský semestr, abychom se vyhnuli dlouhému seznamu doporučení. Chceme se zaměřit na ty, které jsou nejdůležitější s ohledem na cíl semestru. A cíl semestru je koordinovat národní hospodářské politiky, aby se zajistila lepší konvergence a konkurenceschopnější Evropa. Fiskalita vždycky byla v srdci semestru od jeho samotného počátku. Daňové reformy a daňové systémy členských států byly přeskoumávány právě z hlediska jejich schopnosti napomíhat růstu, podporo, napomáhat růstu, podporovat zaměstnanost, zajišťovat spravedlnost, stírat rozdíly a také zajišťovat lepší boj proti daňovým podvodům, unikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Každý rok, když se zkoumá priorita těchto doporučení, tak komisa, komise se vždycky zaměřuje na ty nejdůležitější otázky a letos se řeší ty věci, které když nebudou řešeny na národní úrovni, tak eh, se rozšíří do Evropské unie a budou mít negativní dopad na všechny ostatní. Právě proto komise poprvé navrhla doporučení pro celou eurozónu týkající se agresivního daňového plánování. Některé z našich členských států v této oblasti jednají a my máme velmi plodný dialog s některými z nich které pochopili, jak důležité je doplnit iniciativy na evropské úrovni, například ty legislativní iniciativy, národními opatřeními. Měli jsme velmi bohatý dialog s Belgií o slabosti systému, který je zneužíván. Máme také velmi pozitivní dialog s Nizozemskem, které provádí revizi své legislativy a také máme otázku toho zadržení u zdroje plateb určených na dividendy. Toto téma je tedy v samotném srdci koordinace evropských politik. Je to nástroj, který umožňuje posílit politický okamžik, eh, politický moment eh, v těch reformách, které musí být provedeny na evropské úrovni. A jak jsem říkal, obecně ta doporučení jsou výsledkem dlouhého procesu dialogu a výměny s členskými státy. Thank you so much. And the next question is... Uh, Děkuji vám. A teď otázka od Ramone. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Dobrý den, já jsem chtěl nejdříve poděkovat za informaci. Jsem si vědom toho, že práce komise v tomto smyslu je mimořádná v posledních letech a vím také, jaké problémy máme v rámci našich kompetencí s radou, jak je pro nás těžké dosáhnout pokroku v této důležité oblasti. A děkuji komisaři Moskovicimu i jeho týmu za přínos v této oblasti. Chci zdůraznit také, že je důležité upozornit konkrétně na těch sedm zemí, které jsou zde konkrétně obvinovány z agresivního daňového plánování v poslední zprávě o evropském semestru. Já tady mám dvě poznámky, které mě připadají velmi vhodné a na místě. První se týká významu doporučení komise pro země, které vytvářejí své návrhy strukturálních změn a tak dále. Schválení komise, dobrozdání komise má velký dopad na strukturální reformy, reformy zemí, na jejich eh, rozpočty a tak dále. Bohužel v mnoha zemích je špatný obraz Evropy, protože identifikuje s celou řadou různých požadavků. Má otázka tedy je, zda v této oblasti, v daňové oblasti, bychom neměli zajít trošičku dále. Komise dává rady, doporučení, jsou to navíc velmi přísné požadavky, pokud jde o trh práce, o konkrétní politiky, o velmi citlivé záležitosti. Vzhledem k tomu, že Evropa prožívá sociální krizi, je zde nekalá daňová konkurence, a vy předkládáte důkazy. Já jsem velmi rád, že ty studie potvrdily, že tyto důkazy tady jsou. Takže otázka je, neměli bychom zajít trochu dále. Pokud ten evropský semestr má být úspěšný, neměla by být komise trochu tvrdší, pokud jde o její požadavky vůči těmto státům. A pokud jde obecně o nekalou daňovou konkurenci na jednotném trhu, protože o to tady jde, ten trh je jednotný trh a my se tím navzájem velmi poškozujeme. A ještě druhý dotaz, omlouvám se, pane předsedo, ještě minutku. Týká se to těch opatření, kterých si velmi cením a které zavedla komise sama. První z nich je povinnost informovat eh, o eh, rozhodnutích po LuxLeaks byla tedy zavedena tato věc, eh, toto opatření že je nutno tato rozhodnutí oznámit eh, sousedním zemím, pokud na to může mít, pokud to na ně může mít vliv. Je třeba také bojovat proti zprostředkovatelům, prostředníkům, kteří pracují v oblasti agresivního daňového plánování a potom také ty transferové ceny. Já opravdu musím říci, že smekám před komisí chválím ta vaše opatření, ta čtyři opatření, která jste přijali. Monitoring eh, semestru se zaměřuje také na tyto požadavky. Sledujete přitom, zda jsou tato opatření dodržována? To jsou mé otázky, omlouvám se. Eh, Děkuji, to jsem opravdu rád, že jsem dnes odpoledne přišel. Děkuji za vaše slova a za uznání práce a politické odhodlanosti a energie komisaře Moskoviciho. Já mu to určitě vyřídím. Neměli bychom být tvrdší říkáte. Já myslím, že náš jednotný trh, naše členské státy a občané potřebují, abychom byli odhodlaní, rozhodní, abychom využili všechny nástroje, které máme k dispozici k tomu, abychom navrátili daňovou rovnost a spravedlnost a aby každý přispíval svým rovným dílem k veřejnému financování, které nám umožňuje provozovat školství, zdravotnictví a tak dále. My jsme se pokusili být aktivní s vaší podporou. Na celé řadě těchto nástrojů jsme se snažili aktivně pracovat. Nejdříve tedy legislativa. Je pravda, že jsme spustili řadu legislativních iniciativ v oblasti transparentnosti, vy jste je zmínil. Teď probíhá jejich implementace v členských státech. Posílili jsme směrnicí, také boj proti odpočitatelnosti úroků, boj proti hybridním strukturám a tak dále. Takže velká aktivita v legislativní oblasti. To je společná práce evropských institucí. Komise to předložila, to je pravda, ale bez politického tlaku parlamentu a bez závazku členských států v radě, že přijmou tuto legislativu, tak eh, by to k ničemu nebylo. A já si myslím, že to je nástroj, na který můžeme být kolektivně hrdí. Komise byla také velmi aktivní v oblasti etického kodexu, což je nástroj, na dohled eh, mezi sobě rovnými. Já si myslím, že naše úsilí bylo také odměněno, například tím, eh, že dobrovolně členské státy přistoupily k harmonizaci režimu patentů, to je věc, která také velmi pokřivovala daňovou soutěž. Takže teď je to nový nástroj, který zavádíme. Jak jsem říkala, doplnili jsme tyto nástroje, které musí být vysvětlovány našim občanům, musí být valorizovány jako reakce na ten pocit nespravedlnosti, který občas zažívají, pokud jde o finanční systémy, o daňové systémy. V rámci evropského semestru zohledňujeme všechny daňové otázky. Dnes se zaměřujeme na agresivní daňové plánování, ale abych odpověděl na vaši otázku, poslat doporučení o přizpůsobení, přizpůsobení daňových režimů o zvýšení daňové spravedlnosti, sociální spravedlnosti. My jsme to poslali i tedy v textu, někdy v úvodních ustanoveních. 12 zemím jsme poslali doporučení, aby fiskalita podporovala pracovní místa, zaměstnanost a návrat do zaměstnání. Osmi zemím jsme poslali doporučení, aby prostřednictvím fiskálních schémat, fiskálních režimů podpořili inovace. A zdá se, že daňové volby některých členských států, pokud jde o boj proti daňovým podvodům, ty se také zaslouží stát doporučení a motivaci. Takže my opravdu chceme, aby daňové otázky splňovaly potřeby konkurenceschopnosti, ale aby také splňovaly požadavky na daňovou rovnost a aby daňové systémy postupně stírali rozdíly a nerovnosti, které existují mezi našimi občany v Evropské unii. Myslím si, že s touto paletou nástrojů, která se může ještě vylepšit, jak jsem říkal, a pravděpodobně se ještě rozvine, vysíláme tedy velmi důležitý signál, který je o to důležitější, že už příští rok bude probíhat předvolební kampaň Evropské unii spravedlivá forma zdaňování, která bude zohledňovat národní preference, ale zároveň plnit cíle, které jsou důležité pro hospodářskou a sociální soudržnost členských států, to je skutečná priorita Evropské unie. Uh, eh, děkuji, děkuji také mnohokrát komisi. Eh, děkuji eh, vám všem. Eh, více otázek už dnes nemáme, takže uzavřu dnešní workshop. Eh, nejprve ještě jednou chci poděkovat eh, všem řečníkům. Opravdu se těšíme na to, že si přečteme ty studie. Slyšení potvrdilo, že mm, nás čeká řada nových výzev v oblasti zdanění a praní špinových peněz. Mm, tohle mění nejenom stanovený právní rámec, eh, požaduje to nástroje, které se přizpůsobí novému vývoji. A společně se nám to určitě podaří. Eh, co se týče eh, kryptoměn a blockchainu, o tom určitě ještě budeme diskutovat znovu. A také jako taková připomínka pro nás, pro všechny, mm, budeme mít slyšení o digitálním zdanění 10. září. Možná přijdou i ministři financí z jednotlivých členských zemí, když tedy zvážíme také doporučení výboru pana ohledně daňových rájů, že by se měli zaměřit, že zatím se tady zaměřují pouze na země mimo Evropskou unii, tak mě potěšilo, že komise uznala, že škodlivé daňové postupy existují i v rámci Evropské unie. potřeba tedy udělat s tím něco v rámci evropského semestru, což potom podpoří vnitřní trh. Děkuji také publiku za jejich zájem a děkuji také tlumočníkům za hezkou práci, kterou dnes odvedli. A tím uzavírám dnešní eh, zasedání.